Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Bardzo proszę o zajęcie. Dámy a pánové, já zahajuji zasedání našeho zemědělského výboru. Zaujměte prosím vaše místa. Máte nějaké připomínky k dnešnímu programu? Nevypadá to tak? Fajn. Takže bych chtěl poznamenat, že bude přenášeno naše jednání na internetu. Máme 20 jazyků s výjimkou estonštiny, eh, slovenštiny, irštiny a malčtiny. Jak jistě víte, je to tak, že Januš Vojtěchovský, místopředseda našeho výboru, byl jmenován členem účetního dvora od 7. května. 7. května nastupuje do této funkce, pokud si to dobře pamatuji. A to pro nás znamená, že musíme zvolit místo předsedu, který ho nahradí. Jistě také víte, že budeme používat Dontovu metodu v našem výboru. Pan Januš Vojtěchovský byl členem EKR, Takže hned požádáme koordinátora EKR, aby nám navrhl nového kandidáta. Jsme usnášení schopní, konstatuji to. Takže dosáhli jsme nezbytného kvóra. Ti, kteří tady zastupují ostatní, to je paní Šarajer, pan Santos, pan Delano, pan Ožuk, paní Vichněvská a paní Hojbuch. To jsou tedy zástupci, kteří se budou účastnit volby. Pane Nicholsone, to je člen a předseda EKR a prosím vás, představte nám nového kandidáta, prosím. Thank you very much indeed, Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem nadšen tím, že tady máme takovéto, že tady máme kvórum. Je opravdu škoda, že kolega nás opouští pro um, účetní dvůr. Já mu samozřejmě přeju do budoucna všechno nejlepší. A nyní máme tedy nového kandidáta, pana Kuzmiutaka, který působí v parlamentu už dlouho, působí eh, také v eh, výboru pro rozpočet a já jej navrhuji jako druhého místo předsedu pro náš výbor. Ani do pana posla Czy pan poseł Kuźmiuk się zgadza? Dobře, takže se ptám pana Kozmiuka, zda souhlasí s touto kandidaturou. Děkuji. Děkuji vám. A pan N se přihlásil. Well, it's more in hope than expectation. Ono je to víc s nadějí než s očekáváním. Před dvěma lety, kdybychom se řídili tradičního postupu v parlamentu, skupina EFDD by zde měla za předsednickým stolem zástupcem. Ovšem té tradice jsme se nedrželi a proto to místo získalo EKR. Já jenom upozorňuji tedy na historické, historická fakta, pane předsedu, děkuji. Panie pošle, odnotowujemy prośbę o zapisanie w protokole. Ano, bereme to na vědomí a bude to poznamenáno v zápisu z našeho jednání. My si dobře pamatujeme tuto situaci. Děkuji vám za toto vystoupení. Nikdo další se nehlásí. A to znamená, že zde máme pouze jednu kandidaturu pana Kozmiuka. To je návrh, který zde máme. Takže navrhuje, abychom toto jmenování stvrdili aklamací. aby všechno bylo v pořádku. Ptám se, jsou zde nějaké námitky? Vypadá to, že nikoliv. Nejsou námitky proti tomuto jmenování nebo proti této volbě? Pan Engel chce ještě jednou mluvit? Vy jste se ptal, zda budeme znovu hlasovat, tak proto jsem se přihlásil. Eh, Dobře, děkuji. Takže pan Kuzmik se stává místopředsedou a my ho prosíme, aby zaujal místo tady nahoře na tribuně a má hned slovo. Ano, já mohu hovořit už zde. Děkuji panu Nikolsonovi a všem členům tohoto výboru. Děkuji za to, že jste respektovali principy, které jsme si odhlasovali na začátku našeho legislativního období. To znamená, že podle tohoto principu měly by některé tyto funkce vykonávat představitelé některých politických skupin, takže pan Vojtěchovský odešel, byl z EKR, takže ze stejné frakce byl jmenován místopředseda, takže je velmi dobře, že opět tedy eh, toto místo bude vykonáváno členem EKR. Zároveň Chci také oznámit, že jsem připraven pracovat tvrdě v tomto výboře. Jsem také zároveň členem rozpočtového výboru. To je jistě vám známé. Víte, že teď budeme přeskoumávat střednědobé eh, financování a to se bude týkat také prostředků do zemědělství takže budu moci zde zajišťovat určité přemostění mezi rozpočtem a zemědělstvím. A tímto způsobem doufám, že budu moci významným způsobem přispět k řešení zemědělských témat. Děkuji. Blahopřejeme vám srdečně a prosíme vás, abyste zaujal místo zde na pódiu. Chtěl jsem ještě poznamenat, že si vážíme vaší činnosti v rozpočtovém výboru a také vaší činnosti v Národním parlamentu. Paní Moj se ještě hlásí. Prosím, máte slovo. Pani poseł Moj, bardzo proszę. Sì, io vorrei sottolineare un fatto, eh, giusto per renderlo Eh, evidente che all'inizio... Já bych chtěla pouze připomenout jednu záležitost, aby vše bylo jasné. Na začátku tohoto legislativního období jsem byla kandidátkou na místo, místo předsedkyně. V té době poprvé v historii parlamentu se eh, nedodržel princip Dontova pravidla. Byla to bylo to k mé škodě, protože já jsem byla kandidátkou na toto místo, místo předsedkyně. Takže myslím si, že není správné, pokud občas zapomínáme na tyto principy Dontova eh, systému a to ve chvíli, kdy to vyhovuje některým politickým skupinám. Eh, Bylo tomu tak v případě mojí kandidatury. Vy jste se tehdy postavili proti mé kandidatuře. Děkuji, paní poslankyně. Pan Fenon. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom, aby se poznamenalo v zápisu, že kolega Ferrand a já sám jsme si nepřáli účastnit se volby. Děkuji. Dobře, nie możemy odnotować za przeciw, no Eh, proběhlo to aklamací. Ano. Pan Nicholson. Děkuji. Já nikterak nechci prodlužovat eh, či komplikovat tu věc. Já chci jasně říci, Post, které, který zaujímá eh, pan Kozmiuk, je tedy přidělen skupině EKR na základě systému DONT. My se rozhodně nesnažíme ten, toto místo někomu jinému odebrat. Uh, nebo mm, jim ho nedopřát, na, tak jak mám eh, dojem z některých těch eh, komentářů, které jsme si, slyši, které jsme si dnes vyslechli. Eh, asi si uvědomujete, že já ve skupině EKR jsem vždycky zastával systém The Hunt a já doufám a také mě trošku mrzí, že takhle vlastně byla, bylo spochybněno místo pana Kuzmioka jako druhého místo předsedy. A já věřím, že on určitě odvede skvělou práci a my tedy rozhodně za skupinu EKR mu přejeme tedy všechno nejlepší do, té, do jeho činnosti. Děkuji, mi tego vyraz. temu wyraz. Rozumím, že nemá więcej úvah. Večné díky. Tím jsme tedy dokončili hlasování. A já ještě jednou chci zopakovat blahopřání panu Kuzmiokovi a můžeme přejít dalšímu bodu jednání. Ze 14. 15. března tady máme zápis. Pokud nejsou námitky proti tomuto zápisu, tak, a tak to vypadá, že nejsou námitky, tak tento zápis je schválen. A nyní budeme mít dvě minutky přestávku a počkáme na příchod pana komisaře, který možná už se pohybuje v blízkosti. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Dobrá. Takže můžeme přejít k dalšímu bodu, což je bod číslo 5. Vyměna názoru s komisařem v rámci toho takzvaného strukturálního dialogu nebo strukturovaného dialogu. Mám tu čest zde velice vřele přivítat pana komisaře Hougena, strukturovaný dialog vychází z rámcové dohody mezi komisí a Evropským parlamentem. Odehrává se během prvního pololetí roku, kdy komisaři přicházejí do jednotlivých výborů a projednávají svou současnou práci. To znamená, že strukturovaný dialog je pro nás způsobem, jak se dozvědět o práci legislativní i nelegislativní povahy, která v tuto chvíli probíhá. Rovněž je to možnost, jak informovat o prioritách, které považujeme za důležité, tak aby tyto priority mohly být zahrnuty do pracovního programu na rok 2017. Zároveň je to příležitost k tomu, jak vyjádřit své komentáře k té současné práci, tedy k pracovnímu programu Komise pro rok 2016 tuto chvíli je ještě nizozemské předsednictví, blíží se předsednictví slovenské v Radě Evropské unie a myslím, že na komisaře budeme mít celou řadu otázek a s potěšením si vyslechneme názory nebo stanoviska pana komisaře. Samozřejmě, že s komisí probíhá permanentní dialog, ale a komisaři jsou kdykoliv eh, vítáni, aby navštívili zasedání parlamentu. Nicméně dialog v oblasti zemědělství je, jak jsem řekl, velice důležitý. A my si nejprve tedy vyslechneme pana komisaře a poté jednotlivé koordinátory. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den i poslancům. A já jsem rád, že se mohu v rámci tohoto strukturovaného dialogu zúčastnit eh, rozpravy s vámi. Je to již nějakou dobu, co eh, proběhl první strukturovaný dialog. A eh, je dobře, že se obsetkáváme opět teď, jak víte, tak tento rok byl velice důležitý pro zemědělství, které v určitých sektorech prochází krizí. Samozřejmě lidé se soustředí hlavně na to, jaké ceny farmáři získávají. Ovšem je třeba se podívat také na další oblast aktivit, které jsou důležité. Eh, takže jsem rád, že s vámi mohu probrat eh, krizi na, na trhu v současnosti. V současnosti se jedná zejména o mlékárenský sektor. Tomu se bude věnovat například plenární zasedání tento týden. Já jsem vám chtěl já jsem s vámi chtěl hovořit o několika eh, hlavních problémech, které před námi stojí, ale hlavně jsem chtěl pohovořit o, o otázce, která, se před námi, která před námi stojí v eh, odtví vepřového masa. E, stojíme před celou řadou výzev pro Evropskou unii i pro celkový trh. To znamená, že tady existuje velice aktuální potřeba pro zlepšení situace na trhu. Možnosti, jak tu situaci zlepšit, jsou samozřejmě velice omezené. E, o 4,6 vzrostl e, vrostl objem vyprodukovaného mléka. V Nizozemí je to například 30 tisíc tun, podobná čísla jsou i v Maďarsku, Německu a Irsku. A domnívám se, že zvýšení toho, té produkce mléka například v březnu bylo o celých 5 To znamená, že ta situace je vážná, ale e, například výkonnost e, vývozu mléka byla v prvním pololetí velice dobrá, kdy vývoz stoupl o 10 Například u síru to bylo 14 Unie zvýšila vývoz síru do všech destinací, například do Spojených států to, to vzrostlo o 9 Zároveň ovšem dochází k dovozu z, Čína, z Číny což svědčí o tom, že se Čína skutečně zotavuje, pokud jde o dovoz síra. Prvních několik měsíců tohoto roku ukázalo, eh, že se snížila výroba. Eh, čísla, pokud je maso v EU, zůstala stabilní na všech úrovních průměrná cena eh, překročila poprvé letos 130 eur. Eh, v loňském eh, lednu muselo být uskladněno 60 masa. Rovněž jsme dosáhli velice výrazných změn, pokud je o vývoz. A tato tendence pokračovala ještě v lednu a únoru letošního roku, kdy o 26 zrostl export vepřového masa. Oproti únoru roku 2015. Komise tedy reaguje na krizi v zemědělství. E, bylo alokováno členským státům 420 milionů eur a členské státy mají ještě přibližně měsíc, přesně 35 dní na to, aby tyto peníze utratili. Zatím členské státy utratili pouze 56 těchto peněz. To znamená, že členské státy utratili pouze něco přes polovinu, přestože o této výzvě ví již nějakou dobu. Pouze 15 členských států utratilo více než 90 financí, které byly alokovány. To tež platí o intervencích. E, tady se to týká například e, mm, sušeného mléka, kdy byla stanovena intervenční cena a e, dalších 27 tun bylo potom vykoupeno dodatečně. Byla zde stanovena fixní cena, v rámci které bylo vykoupeno 218 tun. komise tady ještě navrhne další zvýšení tohoto stropu. Chtěl jsem také říci něco k článku 222. Jedná se o, o volitelný, volitelnou dohodu nebo dobrovolnou dohodu, pokud jde o produkci mléka. A my se domníváme, že přibližně 5 celkové evropské výroby mléka by mohlo být pokryto tímto článkem to znamená, že by se toho netýkalo to omezení, které je stanoveno v článku 222. Do 13. října roku 2016 tedy platí toto období a zvažujeme, že bychom jej ještě prodloužili. Je to pouze volitelný nástroj, záleží to tedy na jednotlivých výrobcích a na jejich zapojení do tohoto programu. Snažíme se, aby eh, tohoto nástroje bylo využíváno v co největší míře. Jinak pokud jde o e, zítřejší e, slyšení, které se uskuteční zítra, tak děkuji za jeho organizaci a jsem zvědavý na jeho výsledky. Díky, doufám, že díky tomuto slyšení lépe pochopíme, jakých nástrojů je potřeba a podaří se nám z, dosáhnout zdvojnásobení e, státních pomocí v rámci toho článku 222, pokud o to členské státy budou mít zájem. E, Členské státy se chtějí soustředit na zjednodušení společné zemědělské politiky. My jsme navrhli celou řadu těchto zjednodušení v rámci roku 2015, ať už se to týká přímých pladeb eh, nebo mladých farmářů a podpory farmářských organizací. To znamená, že jsme se snažili o zjednodušení jak pro zemědělce, tak pro národní orgány. v loni v květnu byl přijat akt, který se snaží o e, zjednodušení té procedury žluté karty a o snížení e, sankcí. A e, během letošních prázdnin by toto mělo stoupit v platnost, kdy plně uplatňován bude tento program od roku 2016. Eh, rovněž byl dokončen projekt ekologizace nebo toho ozelenění, kdy jsme přijali přes 300 tisíc přihlášek. Rovněž jsme provedli první evaluaci dopadů toho ozelenění, eh, které se týkaly konkrétně eh, rovných podmínek. Rovněž by mělo dojít ke zjednodušení těch zelených přímých plateb. Rovněž jsme se zabývali různými prováděcími nařízeními, kdy samozřejmě je potřeba některých eh, technických, aby byly splněny určité technické požadavky, ale zároveň se snažíme o to ozelenění. Zároveň se snažíme, aby vše bylo pro farmáře jasnější, aby měli k dispozici větší flexibilitu, což bude další z výhod toho ozelenění. kontextu eh, nových aktů přenesené pravomoci a provádějících akcí se opět budeme snažit o další zjednodušení. Na začátku tohoto procesu eh, bylo celkem 2050 eh, nařízení komise a na konci doufáme, že se nám to podaří snížit na 20 aktů přenesené pravomoci a 20 prováděcích aktů. rovněž se snažíme pozměnit prováděcí akt, který byl přijat v dubnu a snažíme se snížit eh, programové požadavky na financování, což eh, sejme z beder eh, národních orgánů další administrativní zátěž. Snažíme z toho rovněž docílit pouhým pozměněním těch původních národních programů. i nadále do konce roku se budeme snažit o další e, zjednodušení v rámci aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Rovněž sledujeme pokrok při dojednávání obchodních smluv, ať už se jedná o TTIP. E, ty, e, ta jednání v Dubnu nebyla žádným průlomem. A my se samozřejmě snažíme tady úzce sledovat zemědělské i nezemědělské otázky. Eh, Spojené státy stále spochybňují cíle, vyjednávací cíle v oblasti zemědělství. Eh, Zatím odmítáme bavit se o vínu a o různých pologenerických jménech. A rovněž se to týká samozřejmě otázek SPS. Chci také zdůraznit, že cíle Evropské unie jsou v tomto ohledu velice ambiciozní a e, zachází trošku nad rámec mandátu, který komisi dala rada. V zásadě se snažíme o dojednání jakéhosi TTIP light. Zatímco v celé řadě sektorů evropského zemědělství e, zuří krize, tak je skutečně nezbytné, abychom měli na paměti zájmy evropského zemědělství také při, při vyjednávání o TTIPu. zatím tam nejsou zahrnuty některé, e, některé sektory, jako například hovězí maso. A o podobné zohlednění se snažíme také při jednání o Mercosuru. Další jednání o Mercosuru jsou naplánována na červenec. Chci vás tedy ujistit, že budu hájit zájmy Evropské unie právě během tohoto jednání o Mercosuru, které je pro evropské zemědělství zásadní. Další práce se týká také organického zemědělství. Nizozemské předsednictví si přálo docílit pokroku eh, v, tohoto, v této oblasti, zejména do června roku 2016 eh, zatímco panuje spíše frustrace, pokud jde o pokrok na eh, této otázce, tak my jako komise se snažíme na tom pracovat. Chci poděkovat také panu zpravodajovi Housingovi, který s námi spolupracuje, je velice flexibilní. Takže doufám, že se nám podaří tu práci dofinalizovat do konce června. Vítám tedy ten eh, nový závazek všech tří institucí na tom, že budou co nejrychleji pokračovat s trialogem a že se snažíme tedy dořešit eh, veškeré nedořešené otázky a to co nejrychleji. Já jsem se snažil eh, pokrýt ta hlavní témata, jsem si jistý, že eh, určitě budete mít celou řadu otázek, eh, které se budou týkat dalších témat. Každopádně děkuji, že, jste, že jsem měl možnost se takto vyjádřit. Snažil jsem se vyjádřit těm nejdůležitějším tématům, kterým jsme se nevěnovali tolik v minulosti. Ale samozřejmě jsem tady pro veškeré vaše otázky. Děkuji. Děkuji, paní komisařu, za... Děkuji pane komisaři, za prezentaci. Pokud to bude potřeba, tak eh, jsem přesvědčen o tom, že budete také řešit některé další otázky a problémy. Nyní nejprve kom, ko, komentáři koordinátorů, takže prvním koordinátorem je pan Des. Tři minuty, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Krát děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste tady a účastnil se po druhé toto strukturovaného dialogu. Co se týče vašeho úvodu, já jsem ho sledoval s velkým zájmem. Hovořil jste o nevyváženosti trhu, zvláště v oblasti vepřového, ale také u jiných zemědělských produktů. Mě trápí mnohem víc jiná nevyváženost. A sice moc těch obchodních řetězců. Jsou tady nějaké úvahy z hlediska komise ohledně nastavení vyváženosti. Já vím, že při jednání ohledně obchodu se konstatovalo, že tyto obchodní řetězce zneužívají svoje pravomoci, diktují ceny zemědělcům a není možné, aby v podstatě parlament eh, jaksi nečině přihlížel eh, k těmto postupům. Vy jste hovořil o dobrovolných dohodách. Co se týče těchto dobrovolných dohod, já je vidím skepticky. Eh, pokud tedy my jsme udělali eh, tyto dohody, víte, že u nás máme 50 vlastně jakýchsi společenství a 50 nezávislých. A pokud tam dochází eh, k těmto dobrovolným dohodám, no tak eh, v podstatě z toho těží hlavně ta společenství, ta družstva jakási a ostatní nikoliv. Takže já myslím, že to není řešení pro to, abychom toto dostali pod kontrolu. Já vím, že je to obtížné, ale musíme se zamýšlet nad tím, zda z hlediska takových eh, těžkých krizí, které jsou v Evropě, zda Eh, zvláště eh, v mléčné produkci bychom neměli stahovat určité procento. Já vítám skutečnost, že jste umožnil členským státům, aby jaksi zdvojnásobili státní opatření. Tady jde o to, jestli členské státy to také využijí. Vy jste hovořil o zjednodušování. Já myslím, že jako členové parlamentu jsme předložili celou řadu takovýchto návrhů komisi a opravdu je teď nutné, abychom přistoupili k systémovým řešením, abychom snížili byrokracii. Vy jste hovořil o tom systému té žluté karty. Tady je určité podráždění z tohoto hlediska a moje politická skupina mě požádala, abychom odmítli některé delegované akty Tady samozřejmě je ještě nutné toto eh, prohovořit. Bylo by dobré, kdyby do konce roku jste předložili ještě další možnosti zjednodušení. A co se týče TTIP, tak tady samozřejmě je nutné eh, zastoupit zájmy evropského zemědělství, tak aby nebylo vyloučeno z tohoto. Pan de Castello. Děkuji, pan de Castello. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také panu Hoganovi, že mezi nás přišel. Evropské zemědělství prochází těžkým obdobím. Ceny klesly v řadě odvětví a teď je opravdu těžké nalézt nějakou vůdčí roli Evropy. Eh, vidíme naopak eh, spíše takové mm, eh, tendence ke znárodňování. To podkopává účinnost. Někdy naopak to dokonce způsobuje pravý opak toho, čeho jsme chtěli dosáhnout. Takže zde je opravdu potřeba jasného vedení Evropy, co se týče o, o zeleňování, když hovoříme o společné reformě zeleně, zemědělské politiky. Často se setkáváme s tím, že existuje i riziko při implementaci těchto ustanovení. My opravdu ale chceme účinné ozeleňování, aby to mělo taky měřitelný dopad na životní prostředí, ale aby to také nespůsobilo nějakou zbytečnou administrativní zátěž pro farmáře. Kromě toho také potřebujeme přeskoumat nástroje pro nakládání s krizí. Mm, v posledním období jsme se tedy snažili předložit Eh, účinné nástroje pro eh, řešení eh, krize. Bohužel většina těchto věcí, které jsme navrhovali, zůstala pouze na papíře. Tohle to jsou tedy velká témata, hm, kterým se asi budeme věnovat i v přeskumu v polovině období. Tady jde tedy o účinnost ozeleňování, odstranění byrokracie a zjednodušování a také účinné nakládání s krizemi. A konečně vedoucí role Evropy. A nyní moje otázka. Pane komisaři, máme teď konečně možnost eh, provést eh, přeskum v poločase který by nám umožnil opravdu řešit problémy zemědělského sektoru. Poslanec Nikols, prosím. E, děkuji. Já se ptám, pane komisaři, jaký dialog vedete s členskými státy, co se týče definování různých e, přirozených, e, tedy přírodních omezení když se dívám třeba na ty navrhované mapy pro svůj vlastní region, tak mám takový pocit, že ty nástroje, které eh, předkládá Evropská komise, eh, tam tedy potom úplně mm, nejsou dobře definovány eh, ty, ty přírodní omezení. Vy nám tady říkáte, že už v tomto roce došlo k pětiprocentnímu zvýšení v produkci mléka. To mi dělá starosti. Tohle to prostě musíme jasně říci eh, zemědělcům, protože pokud oni i nadále budou touto rychlostí produkovat, tak situace se může pouze zhoršit. Mm, a to prostě není nic dobrého. Ve své zprávě jsem hovořil o tom, že je potřeba se zaměřit na e, taky práci monitorovacího střediska pro masný trh. E, jakou pozornost tomu věnujete? A také, co se týče e, potom e, nějakého podobného střediska pro e, mléčný průmysl. Máme taky nějakou představu, kdy budou předloženy relevantní zprávy, protože jakmile ty zprávy budou k dispozici, tak můžeme samozřejmě nastavit mechanismy pro kontrolu, eh, proto abychom získali pod kontrolu tuhletu nadprodukci. Hm, kromě toho byste taky zmínil TTIP. Někteří z nás eh, dlouho bojovali o to, aby vlastně ehm, tedy pracovali na TTIPu, teď se teda TTIP výrazně zpomalil kvůli prezidentským volbám, ale mě by zajímalo, zda komisařka Malmstromová souhlasí i s vašimi komentáři, protože když jsme debatovali ve Štrasburku před dvěma týdny, ona naopak tlačila ku předu. Teď si říkám, neměla by komise už konečně přijmout realitu? Bez dobrých důkazů nemůže mít Evropa další a další Eh, obchodní dohody a absorbovat či vstřebávat v Evropě cizí produkty, pokud i naši vlastní zemědělci nejsou schopni získat eh, tedy odbytiště. Není na čase, abychom stanovili nějaké moratorium a vlastně si stanovili nějaký limit toho, kolik můžeme tedy na našem trhu vstřebat zvenku? Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Rode. Poslanec Rode. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu komisaři za eh, možnost eh, účastnit se tohoto strukturovaného dialogu. Samozřejmě dialog eh, to je komunikace oběma směry, takže já doufám, že mi jasně odpovíte na mé otázky. Všichni jsme zaznamenali, že podnikáte kroky Eh, co se týče tedy krize v eh, mléčném odvětví a v eh, odvětví vepřového masa. Ale tady už, jak, jako říkal Paulo, největší problém je to znovu znárodňování zemědělského sektoru v Evropě. A teď vlastně máme právě ten problém, že flexibilita mezi pilíři způsobuje tohleto znárodňování a to narušuje Eh, možnost, eh, aby eh, jednotliví zemědělci vstupovali ve férovou hospodářskou soutěž. A teď vlastně to vypadá, že třeba i ten systém EU e ETS bude vytvářet totež. Takže vytvoříte jasnou analýzu riziku, rizik, s nimiž se potýkáme, co se týče snárodňování v zemědělském, v zemědělském odvětví a předložíte návrhy toho, jak bychom toho, tomu mohli zabránit? Tak na, tedy například eh, nové, eh, nová regulace o skleníkových plynech zajistí spravedlivé podmínky pro všechny, ale samozřejmě také za cenově výhodných podmínek. Děkuji. Děkuji, Sanara. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Popravdě řečeno, pokaždé, když jsem tady na této akci, tak ne, nechci říct, že nikdy neslyším nic nového, ale většinou chodíme kolem horké kaše. Já čekám na to, jak se bude řešit krize, kterou zaznamenává zemědělský sektor. Zatím se nic nenavrhuje. Já mám čtyři konkrétní otázky. V Galici u mě eh, mlékárny si stanovují ceny a využívají svého dominantního postavení na trhu. To je klasický postup. Takže co chcete dělat proti tomuto postupu? A dále. 2244 žádostí o e, podporu některých regionů byly zamítnuty právě v souvislosti s politikou škrtů. Co v tom ohledu hodláte činit? Třetí otázka. My jsme minule hovořili o otázkách TTIP a skonstatovali jsme, jakým způsobem přispívá zemědělství k evropskému HDP jak se na to díváte? Jakým způsobem zajistit TTIP, které by bylo vhodné pro evropské zemědělství? Za čtvrté, můžete nám vysvětlit, jakým způsobem ovlivní TTIP prodeje hovězího. Víte, že to je sektor, který zná celou řadu problémů. Pan Heusling. Ano, komisaři, děkujeme, že jste tady. Vy víte, že ta nálada zemědělců je úplně ve sklepě a máme opravdu obavy z hlediska mm, politiky. Máme pocit, že komise toto neřeší a že vlastně podporuje vymizení některých zemědělců a, a takovéto řešení. Jde o to, zda komise skutečně chce změnit svůj trend, svůj kurz Eh, vy jste to tady řekl, řekl jste, že export běží dobře. Ano, export běží dobře, protože ti zemědělci mají tak nízké ceny. To je opravdu pirhovo vítězství. Eh, pokud eh, tedy neopustíte tuto logiku, tak se nám nepodaří stabilizovat trh v Evropě. Musíme zabránit tomu, aby ta e, poptávka v Evropě neklesala. A pokud e, sázíte pouze na dobrovolnost, tak to nebude fungovat. My potřebujeme jednotný postup v Evropě všech členských států, abychom řešili mlékárenskou krizi. A vy se tomu chcete vyhnout. Nehovořilo se o těch programech e, podpory. A je to svým způsobem logické tyto programy nejsou k ničemu, protože v podstatě zemědělci mají čím dál více dluhů, ale oni vlastně nedostávají ani úvěry ze strany bank, takže tyto programy příliš napomocny nejsou, tak jak jste je představil. Já si myslím, že musíme postupovat také radikálně proti těm řetětezcům, jinak budeme mít stále krize, Eh, tady nejde o to, jestli z 25 se to změní na 620 centů, o to nejde. A Mercosur, tady o tom už bylo řečeno něco. Víte, že eh, komisař pro obchod hovoří trošku jinak o této záležitosti než vy. Ten v podstatě toto vyjednávání velmi chválil a Připomíná to všechno tu diskusi kolem TTIP a my, vzhledem k tomu, že teď Greenpeace zveřejnilo eh, TTIP, tak si uvědomujeme, že vlastně eh, průmysl se staví proti zemědělství. Vytváří se tady tento protiklad něco za něco a takový kauf nesmíme připustit. V takovém případě musíme říci ne TTIP a u Mercosuru by to mělo být totéž. V podstatě nemůžeme souhlasit s touto liberalizací a musíme říci ne. A poslední bod. To se týká koncentrace mm, aktivit eh, obchodních eh, v některých odlehlých oblastech, také dochází k fúzím, k odkupům, my to zaznamenáváme u nás a mm, dochází ke koncentraci, budeme mít méně e, koncernů, budou to megakoncerny, které budou e, obchodovat v EU, takže bylo by zajímavé, e, jak se na to, vědět, jak se na to dívá také komisař, který je zodpovědný za konkurenci. Well, it's good to see you again. Jsem Eh, opravdu rád, že jste zase zavítal mezi nás. Pane komisaři, nedávno jsme se potkali také ve Walesu. Hmm, já jsem také eh, rád, že tady kolegové z Irska vám kladou otázky, protože teď se konečně dozvím něco o interní irské politice. Um, um, důležitá eh, vlastně téma eh, životní um, osiva a um, potom vůbec jako otázka, jestli můžeme používat geneticky modifikované um, zrno a vypadá to, že se to takhle sem dostává zadními vrátky a já jsem si například přečetl, že Francie tohle zakáže unilaterálně. A to by vlastně bylo eh, jaksi postup, kdy jeden členský stát se rozhodne zakázat eh, dovoz eh, plodin z jiného členského státu. My se tímhle vlastně dostáváme do opravdu komplikované situace a mě by tedy zajímalo dozvědět se, Eh, co o tom opravdu myslíte? Teď jsme tedy zmínili ku příkladu i TTIP. Když se bavíme třeba o vejcích, tak my máme eh, většinu vajec v ve Velké Británii z eh, volného výběhu, ale například v Evropě, na pevnině tedy, je to naopak. Je to opravdu klecový chov a Teď samozřejmě se podíváme třeba na, na to, kdy máme v Evropě tedy nemité hnědé skořápky. V Americe naopak eh, zase eh, spotřebitelé očekávají, že budou mít bílé skořápky, které jsou umité. Tak eh, co je lepší, kdo vyhraje takovouhle bitvu o ten volný, v té dohodě volného obchodu a co je tedy potom, zvažuje se vůbec ještě ten, ta otázka volného výběhu a podobně? ten sposób Jesteśmy, mamy wypowiedzi koordynatorów. Mm. Vážení poslanci, nyní jsme slyšeli předsedy. Ne, pan Luazo ještě schází. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane Hogane, březno jste tvrdil, že sankce eh, vůči Rusku nespadají do vašeho portfolia. My víme, že to je hlavní příčina katastrofální situace našeho zemědělství. A proto se vás ptám, pane komisaři, co děláte? Kde je logika, když se jedná o nelegitimní eh, sankce, které eh, ničí naše zemědělství. A přitom hovoříme o TTIP, které je nevýhodné pro Evropu. Eh, nemáte tedy odpovědnost? Eh, co se týče eh, zjednodušování společné zemědělské politiky, to je hlavní cíl a také to spadá do vašeho mandátu. Uvažujete, co si myslíte o těch neustálých kontrolách, kterým jsou vystavovány zemědělci v Evropě? Ti žijí ve strachu před sankcemi ze strany víceméně kompetentních eh, inspektorů, kteří kontrolují, zda doslova plní Eh, všechna pravidla eh, vaší politiky. Takže to nejsou praktická řešení. Například ta lhůta 14 eh, dnů ohledně informování zemědělců o jeho budoucnosti, to by bylo dobré řešení. Ta řešení jsou zjevná, pane komisaři. A ještě pár slov k TTIP. Eh, říká se, že zatím je to nevýhodné. Proč tedy se eh, pokračuje v jednání? A co se týče ozelenění eh, společné zemědělské politiky, to představuje dodatečné náklady pro naše zemědělce. Ty ekologické normy jsou čím dál více těžkopádnější a komplikují život našim zemědělcům. My máme velmi náročné normy a navyšování těchto norm, podle mého názoru bude také zvyšovat rozdíly, které tady existují vůči eh, třetím zemím. Tak proč tak naléháte na tuto politiku ozelenění? Děkuji. Dobře, takže pan komisař, prosím. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji. Takže nejprve k tomu zjednodušování. Já jsem předložil 23 změn v průběhu minulého roku, které by měly mít pozitivní dopad na farmáře. A upozorním na několik z nich, které jsou opravdu užitečné. Poprvé máme preventivní předběžný, předběžnou kontrolu, eh, když se tedy farmáři žádají o platby a tam, pokud jsou nějaké malé chyby, tak je ještě možné je opravit předtím, než se to dostane vlastně do eh, IT systému. To určitě zlepší takovéto klima obav, eh, které farmáři měli z možných inspekcí a eh, také kontrol na místě, ke kterém by mohlo dojít. Takže pokud správní orgány tohle to budou dobře dělat v duchu toho, co jsem navrhl, mělo by to opravdu pomoci zejména malým a středním podnikům v zemědělství, kteří nemají prostředky na to, aby si zaplatili konzultanty, kteří by to pro ně dělali. Eh, také jsme eh, přeskoumali všech 200 nařízení, které jsou právě na trhu a my to snížíme asi na 30 nebo 40. To jistě tedy sníží administrativní zátěž pro operátory, provozovatele a také eh, národní zprávy. To určitě bude tedy také užitečné. Další vlna zjednodušování bude v ozeleňování. My jsme tedy provedli hodnocení ozeleňování Eh, obrátili jsme se na řadu tedy zainteresovaných stran, aby ukázali, jak se to implementuje. Došlo k eh, vlastně měli jsme předloženo takovýchto zpráv asi 3300, 80% z nich eh, od zemědělců, takže tady opravdu prakticky vidíme, co se děje. V následujících týdnech předložím až 15 až 20 změn k tomu základnímu aktu, které doufám, že tedy eh, vyjasní situaci a také doufám, že sníží některou ne, nějakou tu by, byrokracii, která není nezbytně nutná. Zároveň se také ale myslím, že to povede ke zlepšení um, životního prostředí, což vlastně také bylo obrovsky důležité, proč se to začlenilo do toho legislativního procesu v roce 2013 ale vím, že samozřejmě eh, lidé si kladou otázky ohledně těch konkrétních eh, věcí, které tam, eh, které, které tam zmiňuji, ale Věřím, že opravdu můžeme zlepšit ten ehm, dopad na životní prostředí. Máme například také další důležitá věc, je, eh, jsou nástroje pro zprávu rizik. Pan Nicholson vlastně už zmínil eh, pracovní skupinu, která se věnuje eh, měřítkům, která by vlastně nám napomohla tím podívat se, co tedy můžeme zlepšit. Zda, zda mm, mimo Evropskou unii existují už některé Eh, iniciativy, které by nám také mohly na pomoci, kterými jsme se mohli inspirovat. Díváme se třeba na americké zkušenosti, mm, zabýváme se tím, jak se dá pomoci farmářům třeba v době eh, volatility na trhu. Já věřím tomu, že opravdu potřebujeme celoevropská opatření eh, pro mm, řešení krizí, proto jsme také předložili ten balíček 500 milionů eur. Eh, ono je velkým zklamáním, že některé členské státy se vlastně rozhodly vůbec tohleto nevyužít, ačkoliv to je stoprocentní financování ze strany EU a ne všichni tohleto využili a já vůbec nechápu, proč. Členské státy samozřejmě mají možnost si k tomu ještě něco přidat, pokud si přejí, ale myslím si, že ty prostředky z EU už jsou docela vysoké. Takže e, opravdu osm členských zemí, které e, ještě vůbec jako nevyužili ani nulu. Tak e, my doufáme, že vlastně tedy to vyplatí. Některé členské státy to používají k některým strukturálním reformám, ale já si myslím, že opravdu ty peníze se musí dostat k zemědělcům co nejrychleji nerovnosti v potravinovém dodavitelském řetězci. Kolega, který to zmínil, už tady v, eh, ve výboru na tom eh, pracuje. Samozřejmě jste také, budete mít další příležitost na plenárním zasedání říci, co v téhle oblasti je potřeba udělat. Eh, Zapoje se do toho i výbor IMKO a já se tedy těším na to, jak ta diskuse na plenárce dopadne, jak dopadne celý ten legislativní proces a já doufám, že také získáme podporu po, pro to, abychom pokročili kupředu v naší práci právě na tomto potravinovém dodavatelském řetězci. My se samozřejmě učíme také ze, zku, ze zkušeností zemí, jako je Spojené království, Španělsko, Litva, které už implementovaly opatření, aby eh, byli schopni vyhodnotit, zda dobře pracují či nikoli. Co se týče eh, konkrétní krize v eh, mlékárenství, tak my jsme tady předložili 23 opatření, to bylo vlastně mezi zářím a březnem. Členské státy předložily stovku navrhovaných opatření, my jsme tedy vybrali z nich 23, protože ty ostatní ne, mm, prostě nenaplňovaly eh, finanční a eh, právní mm, vymezení, která jsme si stanovili. Nám jde tady o to, abychom dosáhli lepší rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Eh, reakce jsou smíšené, řeknu to upřímně protože je to dobrovolná, eh, dobrovolný systém. A já eh, souhlasím s tím, že potřebujeme, aby všichni eh, sehráli svou roli. Hm, potřebujeme samozřejmě také pobídky pro producenty, aby třeba zmrazili výrobu, ale samozřejmě vždycky je to daný zemědělec, který musí upozornit komisi na problém. Není to daný členský stát. 85 mlékárenské výroby vlastně spadá pod tento systém. Pan Des už o tom hovořil, že tomu tak je i v Německu. Co se týče tomu toho ANC, my jsme v kontaktu, v, kontakt, v kontaktu také se Severním Irskem. Mm, nedávno mě informovali tedy o procesu, eh, eh, kterým prochází My tedy na těchto věcech i nadále spolupracujeme s českými zeměmi, ono je vždycky na nich a na jednotlivých regionech, aby předkládali návrhy. A komise zase zajišťuje, že se dodržují některé zásady a legislativa. My se nechceme příliš zapojovat do toho, abychom identifikovali meze v dané oblasti. Každopádně třeba konkrétně eh, zde necháme tedy tu politickou otázku na eh, politiky, na, eh, tedy necháme ji, ponecháme ji politikům ve severním Irsku. Předložíme zprávu na konci září, která nám ukáže, čeho jsme dosáhli v souvislosti se všemi tedy dohodami o volném obchodu, které jsme doposud uzavřeli a vlastně jak eh, se postavíme k uzavírání příštích dohod. Co se týče TTIPu, ten mandát je dost jasný. Eh, všichni to ví, my nadále eh, si ponecháme naše evropské standardy, co se týče pohody zvířat, environmentální standardů a podobně. Mm, někdy si to lidé třeba neuvědomují, my to pořád musíme opakovat, ale tohle je prostě součást našeho mandátu. Ta vyjednávání byla pomalá, protože USA v podstatě chtějí mít jenom dohodu o přístupu na trh. Oni eh, v podstatě velmi pomalu reagují na jiné otázky, jako je SPS, nebo příležitosti pro řešení některých neobchodních bariér, které eh, dost přispívají k tomu, že prostě vůbec nemůžeme obchodovat eh, některé produkty z USA. Potom samozřejmě také GI, Mm, USA v podstatě vůbec nechce uznat, že máme tenhle ten systém, eh, který my říkáme Geographical Indicators. A mm, Evropský parlament nakonec rozhodne, že 28 členských zemí a také Evropský parlament, všichni máte právo zablokovat tuhle, tuhle tu dohodu, takže to eh, to rozhodnutí je opravdu mm, demokratické. Stačí, aby to zablokoval jeden členský stát a eh, prostě TTIP neprojde takto, jak je. Takže prostě to je přesně proto, abychom zajistili, že to je vyvážená dohoda. To je velmi důležité. Pane Rode, já nechci, abyste mě osočil, že jsem neodpověděl na otázky, takže eh, vyjednávání eh, o klimatických změnách a jednání v Paříži eh, samozřejmě také jasně stanovilo, co je potřeba v oblasti skleníkových plynů. Samozřejmě i zemědělství zde musí naplňovat svou roli. Určitě to musíme dělat na základě spravedlivých podmínek a v tuto chvíli probíhají vyjednávání diskuse eh, o Lulusiev s komisařem Keněte. Ten předloží své návrhy v červenci. Bude muset zvážit nejrůznější kritéria ohledně eh, otázek, která ovlivní kritéria pro eh, tohle rozhodnutí. Tyhle ty věci jsou velmi politické a já prostě zatím nemůžu říci, jak ta eh, jednání dopadnou, protože prostě ještě neskončila. Nicméně jasné, že potřebujeme jasná kritéria a spravedlivý přístup. K tomu Eh, znárodňování společné zemědělské politiky. My jsme poskytli v minulé reformě flexibilitu, samozřejmě také eh, respektujeme subsidiaritu, ale není možné prostě mít nějakou dohodu, pokud máme společnou zemědělskou politiku, která eh, se snaží být jed, vlastně jeden přístup úplně pro všechny. To není možné v tak rozmanitém. Mm, prostředí, jako je Evropská unie. Také připomínám na to, že prostě máme určité finanční prostředky a je prostě potřeba mít celoevropské řešení. Tohle to jsem právě předložil v, min, v září, kde jsem tedy eh, vzal v potaz eh, veškerou eh, stávající situaci. Teď je prostě strašně těžké dívat se na to, že vlastně ty peníze, které jsem vyčlenil v tom září, se ještě účinně nevyužily. Eh, naše politika a její financování je tedy obrovsky důležité pro spravedlivé podmínky pro všechny. Protože samozřejmě naši zemědělci eh, mají úlohu eh, poskytovat kvalitní potraviny všem našim občanům. Co se týče toho střednědobého přeskumu, ještě jsem nedospěl k nějakému závěru, eh, co by to mělo být. Ale myslím si, že bychom mohli hovořit o těch nástrojích pro zprávu rizik, pro to, jak na pomoci zemědělcím, zemědělským podnikům, pro to, aby reagovali rychleji na některé problémy na trhu v různých sektorech. také se musíme věnovat té eh, agendě zjednodušování to znamená zjednodušit eh, komplexnost těch politik a taky nezapomínejme na eh, environmentální otázky. Nezapomínejme na to, že mezinárodní dohody v roce 2015, a bylo jich hodně, eh, například o cílech udržitelného, udržitelného rozvoje, o klimatických změnách. Tohle to jsou důležité změny, důležitý vývoj a my samozřejmě také musíme sehrát svou roli v tomto kontextu, takže tohle to všechno musíme mít na paměti, když budeme předkládat budoucí politiky. Pokud máte jakékoliv eh, důkazy ohledně toho, že se eh, porušují zákony třeba ve Španělsku nebo jinde, tak já budu samozřejmě rád, pokud je poskytnete, eh, poskytnete svým vnitrostátním orgánům pro inspekci. Protože pokud je tam problém třeba s otázkou hospodářské soutěže a podobně, tak je potřeba na ně upozornit a je potřeba je také přešetřit. Co se týče dovozu hovězího, jsme si vědomi problémů, které se s tím pojí. Tady vlastně samozřejmě také hodnocení kumulativního dopadu. Tady vlastně toto stahuje na eh, nejrůznější komodity, komodity a eh, eh, hovězí maso do toho také spadá. I v kontextu Mercosuru, protože tam máme, v Evropské unii máme klesající spotřebu hovězího masa, Takže v tuto chvíli asi není úplně správná chvíle na to hovořit o tom, jak dosáhnout vyšší vyššího dovozu hovězího masa. Takže tady prostě tyhle ty věci se musí jasně vyjasnit a to si myslím, že právě nastane v té zprávě, kterou předložím v září. Doufám, že jsem odpověděl všechny otázky ještě k Rusku. Já jsem se nevzdal své eh, zodpovědnosti. Já vím, kdo eh, na komisi za co zodpovídá komisař Androkatis se setkal s ruským ministrem eh, zemědělství, to bylo nedávno v Paříži. Nedosáhli pokroku. Určitě to není, eh, protože komisař Androkatis by se nesnažil. Vypadá to tedy, že ruské mm, úřady hodně mluví, ale zatím tedy se příliš nezapojují. Každopádně na téhle věci pracujeme. Ještě by mě zajímaly ty detaily k, těm eh, vejcím. Já tedy nejsem odborník na vejce. Pokud mi dáte, pokud zopakujete ty detaily toho, eh, co jste říkal ohledně těch barev, vajec a podobně, tak eh, můžu na to upozornit komisaře Androkajtise. Já také podporuji eh, vědecký přístup. Samozřejmě některé věci, které vy jste zde zmiňovali, spadají spíše pod eh, otázky zdraví, eh, co se týče také vlastně těch geneticky modifikovaných potravin, tak tady je vlastně, to je jedna, jedna zajímavá věc, pokud by teda Francie rozhodla že to unilaterálně zakáže. Potom samozřejmě také Francie už signalizovala, že by se mohla takto unilaterálně postavit i k otázkám pesticidů. Um, Každopádně na radě ještě pořád čekáme na mm, tedy nějaké vyjasnění ze strany rady, co se týče uplatňování či používání některých kompletních produktů. Ale já tedy nevidím jediný důvod eh, k tomu, aby ten konkrétní důvod, který jste, ten produkt, který jste zmínili, nebyl znovu schválen. Děkujeme, pane komisaři. Přechodíme do pytaň. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Takže nyní se dostáváme k dalším otázkám. Každý řečník bude mít jednu minutu. A znovu opakuji, bylo by dobré se vyhnout nějakému opakování. Ehm, Mluví paní Ránc Karcia. Dobrý den, pane komisaři. Máme těžkou dobu zemědělství a vítám zjednodušení, které jste zavedl, ale mám otázku ohledně zvěstí, které se šíří a které tvrdí, že regionální rozvoj bude přecházet pod jiné generální ředitelství, konkrétně pod obchod. Pak také jsem poslouchala o, že vaše informace ohledně TDIP, ale e, nic tady nezaznělo ohledně uznávání zeměpisného označování. Budeme mít nějaký výsledek koncem roku, měli bychom tady vyvíjet určitý tlak na USA. A teď mlékárny. V mojí zemi máme opravdu velké starosti. Celý ten sektor se začíná rozpadat. Je tu nebezpečí, že se rozpadne. Komise by měla předložit zprávu ohledně cenových relací. Když hovoříte o těch pobítkách nebo podnětech ohledně producentů, jedná se o nové prostředky, které budou překračovat těch 500 milionů, nebo eh, bude se redukovat výroba? Protože to by prakticky bylo jediné řešení. A na závěr, co se týče těch intervenčních cen u mléka, ovoce a zeleniny, s tím nemůžeme v budoucnosti už pokračovat. Tak to nejde dále. Další řečník, paní poslankyně Šarajopírik. Eh, vážený pane komisaři, my dnes hovoříme o krizi v zemědělském odvětví, hovoříme o mlékárenském odvětví a hovoříme také o sociálně-ekonomických problémech, které se dotýkají každodenního života zemědělců. Mnozí jsou ochotní něco dělat, ale nemohou. A šíří se tady celá řada zvěstí ohledně smutné situace rodin zemědělců. Moje otázka je následující. Nemyslete si, že ty finanční prostředky na řešení krize by měly být vyčleněny také na sociálně-ekonomické otázky? Musí se zmrazit produkce, protože není možné už produkovat dál. A zároveň eh, byste měli poskytnout tedy podporu, určitou kompenzaci za zastavení té produkce, takže tak by se vyvážely sociální a ekonomické otázky. To je otázka, kterou vám kladu, protože různá združení mi kladla tuto otázku. A teď další otázka. Sankce vůči Rusku. Vy říkáte, že, že, že za to může ruský ministr, pan Andrej Okaltis, hovořil a diskutoval s příslušným ministrem nebylo by možné, jak si dopustit, aby se uzavíraly individuální dohody mezi členskými státy a Ruskem a tak bychom se vyhnuli těm problémům, které máme. Například u vepřového by to byly 2-3 miliardy a tím bychom vyřešili problém. Další řečník. Pan Erdos, děkuji, pane komisaři. Já bych chtěl všechny upozornit na problém eh, padělaného medu, sfalšovaného medu. Na vnějších hranicích Evropské unie byly odebrány vzorky a výsledky byly takové, že 31 exportovaného medu je falšováno. To pochází z 11. května. A každým dnem 156 tisíc kilogramů sfalšovaného medu se dostává do Evropské unie. Ptám se, plánuje komise zvýšit odebírání vzorků na vnějších hranicích? Budou se rozvíjet nové metody ohledně ověřování pravosti medu? Mohou se to účastnit evropské laboratoře, například Eurofins ve Francii, děkuji mnohokrát. A další poslanec, pan Belder, má slovo. Vážený pane komisaři, vy jste zahájil diplomatickou ofenzivu na podporu exportu. My máme takové exportní mise v Japonsku a pojedete také do Indonésie. Jaké jsou výsledky tohoto počínání? Jste spokojen? A jaké mise chcete organizovat roku 2017? Děkuji. Paní poslankyně Doc. Pani poseł Doc. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste tedy nedávno navštívil Severní Irsko, kde jste hovořil o Brexitu. O Brexitu. Ale kdybyste tam zůstal o něco déle, mohl jste se zúčastnit eh, také královské výstavy v Alstru a mohl jste si promluvit eh, se farmáři. A No, měl byste možnost si vyslechnout, jak téměř každý farmář hovoří o velice těžké situaci, kterou procházejí kvůli velice proměnlivým cenám. A já se domnívám, že tito farmáři by z vašich dnešních komentářů byli velice zklamaní. Pokud jde o řízení dodávky a nabídky, tak jste eh, tady nedal vlastně žádné konkrétní informace. A pak mám ještě jednu otázku. Pokud jde o tu střednědobou revizi společné zemědělské politiky, tak neměli bychom tam zohlednit právě všechny ty problémy, které tady dnes zazněly? predsjedniče, pozdravljam povjerenika, gospodine povjereniče, eh, središnju Evropu, travnju. Dobrý den, pane komisaři, srdečně vás zdravím. Střední Evropa v Dubnu byla překvapena sněhovými přeháňkami. Já jsem vám tehdy poslala dopis, jednalo se o škody, ke kterým došlo v Chorvatsku, v Slovinsku a v Maďarsku a také v jiných zemích. Prakticky to byly ztráty ve výši jedné miliardy. Znamenalo to ztráty pro naše ovocnáře, ty jsou vlastně dvojnásobně penalizovány, protože máme ruské embargo a pak tyto přírodní katastrofy, které je zatížily. Takže to je srazilo na kolena. Nás zajímá, jakým způsobem chcete pomoci našim ovocnářům, kteří byli zaskočeni tímto mrazem a sněhem v Dubnu a jaké prostředky by se daly aktivovat co bychom mohli čerpat eh, z prostředků, které jsou alokovány na řešení těchto přírodních eh, katastrof. Určitě jsou tady jiné prostředky než pouze zemědělský fond jako takový. Pan Máno? Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také panu komisaři za to, že za námi přišel právě v tomto období krize. Všichni víme, že čím více je produkce, tím více se snižují ceny, takže nedělejme si v tomto ohledu iluze. Vy jste hovořil o článku 222, to je samozřejmě dobře, ale domnívám se, že dnes nestačí snažit se tu věc vyřešit pouze na úrovni Evropy. V případě krize je samozřejmě potřeba pomáhat eh, z fondů společenství, ale eh, jak tady již zaznělo, je třeba se vyhnout tomu znárodňování společné zemědělské politiky. Já bych si přál, abyste společnou zemědělskou politiku skutečně hájil, a to zejména pokud jde o rozpočet. A jsem, jsem členem výboru pro rozpočet, takže vím, o čem hovořím a z současného rozpočtu se financují spíše ostatní politiky. A e, také bych vás chtěl požádat, abyste nenutil zemědělce, aby měli vysokou školu na to, aby dokázali e, vyplnit všechny dokumenty. Děkuji. Pan Feland? Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci navázat na to, co řekl kolega, když řekl, že je potřeba e, více Evropy a méně demokracie. A já bych chtěl říci, že je to naopak, že čím více je tam i Evropy, tím méně máme demokracie. Chci se vyjádřit k tomu, co jste řekl. Podle mě ten problém spočívá v tom, že členské státy dali mandát e, Evropské komisi aby vyjednal obchodní dohody, ale nikoliv, eh, aby se to týkalo pouze dovozu. A pokud se nemýlím, pane komisaři, na základě vašeho vystoupení se domnívám, že ten model těch zeměpisných označení, který je pro nás prostě zásadní a který v Evropě platí, tak pokud jsem to správně pochopil, tak tento model nebude spochybněn. Ale i přesto různé zdroje ukazují, že američani se stále ještě o to nepo, eh, nepřestali snažit a že k, tomu, eh, že k debatám o tomto tématu stále ještě nedošlo. Takže buď jste kouzelník, anebo nám prostě neříkáte pravdu. Takže se chci zeptat, pane komisaři, zeměpisná označení, které jsou součástí našeho evropského dědictví, budou eh, dnes bude se o nich dnes jednat či nikoliv? A pak druhá otázka. V současnosti na základě těch vyjednávání existuje restriktivní seznam, anebo se bude jednat o všech těch zeměpisných označeních. Děkuji. Paní Hojbuš. Dank. Ehm, srdečné díky, pane komisaři. Já bych chtěla tady hm, začít úplně jiné téma. Téma koncentrace půdy. Komise realizovala a kritizovala studii výboru zemědělství a tvrdila, že to není postačující podklad ohledně dostatku údajů, aby se to jasně zmapovalo. Vzhledem k tomu, že máme málo dat, kdy vy chcete začít se sběrem spolehlivých a postačujících dat, kdy je dáte k dispozici, kdy zahájíte sběr údajů, když se jedná o různé transakce, půd, parcel, o jaké nákupčí se jedná, o jaké hektary, jaké ceny. Tyto eh, údaje jsou důležité, protože to je předpoklad pro transparentnost v oblasti pozemkové koncentrace a poměru, které s tím souvisejí. Děkuji. Pan poslanec Santos. Vážený pane komisaři, mám jednu otázku a jeden komentář. Otázka je následující. V poseji v článku 32 se stanovuje, že komise by měla specificky analyzovat témata, která se týkají těch velmi vzdálených regionů. V rámci studií, které budou podkladem zvláště pro vyjednávání příslušných dohod, jakým způsobem Eh, vyhodnocujete situaci těchto vzdálených regionů z hlediska TTIP? A jakým způsobem to můžete srovnat s předchozími smlouvami? Teď cena mléka. Dosahli jsme historického minima. To je velký diskomfort pro naše eh, producenty mléka. Nepodařilo se tedy zabránit pádu těchto cen a vidíme, že eh, producenti vlastně platí za to, že vůbec mohou produkovat. Takovýmto způsobem není možné pokračovat. Mám pocit, že ta situace po zrušení kvot je neúspěchem a lidé manifestují za to, aby se opětovně zavedly eh, kvóty. Není to jasný neúspěch, který si vyžaduje změnu? Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane komisaři, že jste mezi námi, hovoří pan Danten. Ta krize je zřejmá a ukazuje, jaké jsou tady jasné problémy mezi producenty a kupujícími. Od římských smluv jsme do nich zakotvili ustanovení ohledně hospodářské soutěže. Podle toho je možné, aby se výrobci organizovali a aby na rovné úrovni vyjednávali s kupujícími. Ale musíme konstatovat, že tato ideální situace neexistuje. My jsme se při poslední reformě společné zemědělské politiky snažili posílit tato ustanovení. Pokusili jsme se zlepšit eh, pravidla hospodářské soutěže ve prospěch zemědělců, ale dnes máme pocit, že i vaše ředitelství má potíže s tím, aby odrážela tlak DG hospodářské soutěže. Jak hodláte zlepšit tuto situaci z hlediska hospodářské soutěže ve prospěch zemědělců v budoucím období? Děkuji, pane komisaři. Já bych ještě jednou chtěl hovořit o dohodách o volném obchodu, specificky o TTIP. Několikrát už se hovořilo o zemědělském označova- eh, o zeměpisném označování. Také v souvislosti s TTIP dále se hovořilo o seznamu eh, těch výrobků, eh, kde se označuje původ. Bylo to jakési velké tajemství. Jde o to, že se musíme podívat konkrétně na to, jaké produkty budou například exportovány do Kanady, Jižní Ameriky, do Větnamu nebo do Spojených států. Tady mohou být e, velké rozdíly z hlediska produktů, takže bylo by zodpovědné, aby tady existoval specifický e, seznam pro každou dohodu podle potřeb jednotlivých trhů. Mohl byste nám prozradit, zda tento seznam se objeví a jakým způsobem se zajistí, aby tento seznam odpovídal potřebám příslušného trhu? A další poslanec, poslankyně. Paní Hazekamp. Eh, já bych chtěla hovořit o dalších zemědělských krizích, například pitná voda, klimatologická krize a tak dále. Když se podívám na Nizozemsko a na reference, které s tím souvisejí, tak musíme konstatovat, že zdaleka nedodržujeme naše mezinárodní dohody. A uvedla bych dva příklady. Ve Týká se to rámcové směrnice ohledně vody a ohledně ovzduší. Intenzivní chovatelství je velkým zdrojem znečištění. Chtěla bych vědět, do jaké míry komise uznává, že podpor, podpora nadměrné eh, produkce a chovatelství zhoršuje eh, životní podmínky. Určitě s to mělo souhlasit. pane komisaři, řeknu, že pokud tato produkce a chov bude pokračovat, zatímco bio eh, zemědělství a diverzita, biodiverzita je spíše smutnou záležitostí, tak eh, dovedu si představit, že dáváte spíše přednost té zelené barvě před tou černou. Pan Takula. Joo, kiitoksia komissaarille hyvästä kattavasta tilannekatsauksesta. Ja, ja, ja. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za ten celkový přehled o těch akcích, které budou přijaty, zejména pokud jde o trh s mlečnými produkty a s vepřovým. Tady je ta situace velice závažná. A možná bychom tu situaci mohli změnit tím, že bychom vypláceli vyšší lokální platby pro výrobce v roce 2016. A ta první várka těch plateb by tedy byla možná, Finsko toho již využilo během loňského roku. Tyto předběžné platby by nicméně vyžadovaly e, změnu informačních systémů, proto, ale stojí to za to, protože když ty platby přijdou pozdě, tak e, je už farmáři čas toho nemohou využít. Takže bychom žádali o to, aby pan komisař zvážil možnost tady těchto předběžných pladeb. A ptám se pane komisaři, zda by bylo ochoten. Pan Rope. Děkuji, pane předsedu. Pan komisař byl, nebo já jsem byl nedávno v Litvě a hovořil jsem o, s farmáři o jejich problémech. A ten nejpalčivější problém v Litvě v současnosti je následující. Výroba mléka už prostě není konkurenceschopným sektorem, a to z důvodu příliš nízkých cen a nízkých pladeb, které jsou na tento sektor navázány. Do Litvy se dostává nadbytek mléka a tento sektor v Litvě prakticky odumírá. Proto mám tedy následující otázku. Kdy mohou litevští farmáři očekávat vyšší platby? Protože ten rozdíl mezi baltskými zeměmi a ostatními zeměmi je skutečně velice výrazný. A litevské zemědělství nyní úplně ztratilo možnost být konkurenceschopný. Krát děkuji, pane komisaři. Já bych chtěl eh, se vrátit ještě některým nepolitickým záležitostem. Myslím si, že radikálnost není dobrým prostředkem politiky. Souvisí to s tím, co řekl pan Hojslik. My nepotřebujeme radikální lékárenskou politiku eh, ohledně kvót. My musíme využít nástrojů a opatření, která existují a příslaž, případně to bude bolet v některých eh, konkrétních případech, ale musíme udělat vše, abychom se dostali z této mlékárenské mm, krize. Já vítám to zjednodušení a možnosti podpor ze strany členských států, ale nemyslím si, že těch 6 až 12 měsíců je postačující. Myslím si, že musíme rozšířit toto období. A chtěl bych se vás zeptat, zda skutečně není na čase znovu, jak se zdvojnásobit ta pravidla de minimis v případě zemědělské krize. Pan poslanec Kalinovský. Pane komisařu, uvažám, za... Děkuji, Děkuji, pane komisaři. Obávám se, že eh, tím, že jsme opustili eh, kvóty v mléku, a opustili jsme to embargo proti Rusku, tak eh, to je prostě něco, za co teď eh, platí velice vysokou cenu farmáři. Eh, vezměme si, například, vezměme si příklad výrobců cukrové řepy v Polsku. Na trhu, kde nejsou žádné kvóty na cukr, se vlastně ta výroba cukru přenese z jednoho členského státu do druhého. A to bez jakéhokoliv respektu k pravidlům nebo k situaci na trhu. Takže toho se týká moje první otázka. A za druhé, eh, pokud se podíváme na tu permanentní regulaci trhu, na kvóty, kvóty na dovoz a tak dále, vyjednávání obchodních dohod, tomto kontextu, jak vidíte model evropského zemědělství do budoucna? Myslíte si, že ten model je skutečně tím nejlepším? Děkuji. Pan Buda. Au fost întârziate în România din cauza problemelor uh, legate de soft, care n-a permis înregistrarea dosarelor. Pane komisaři, vy víte, že přímé platby v Rumunsku byly spožděny kvůli informatickým problémům. Byly to platby v rámci pilíře 1 a byly tedy spožděny eh, z důvodu, které souvisely s informačními technologiemi. My v současnosti máme 2200 žádostí, které nebyly farmářům vyplaceny, a to právě z důvodu tohoto spoždění. A z tohoto důvodu došlo k narušení zemědělství v Rumunsku rumunské úřady o tom Evropskou komisi informovali, požádali o vaši pomoc a nás by zajímalo, zda Evropská, zda Evropská komise má určitý nástroj, který by umožnil řešit takovéto situaci. Může například eh, členský stát eh, vyplatit část těchto, z těchto pěti miliard? Děkuji. Děkuji, pan Flanagan. Eh, vždycky je dobré být realistický. V lednu roku 2015 jste tvrdil, že v mlékárenství neexistuje žádná krize. A vy jste to přiznal teprve v květnu letošního roku. A teď bychom měli být otevření také, pokud jde o, to, o, o tu špatnou situaci v dovozu. Eh, vlastně nemá smysl, aby farmáři produkovali mléko, když to vlastně pouze přicházejí o peníze lidé si musí brát půjčky, aby dokázali eh, ustát tu situaci. A to je prostě šílenství. A protože tohle má být strukturovaný dialog, tak se chci zeptat, pokud jde o zjednodušení. Pak je tady ještě otázka, která se týká Brexitu jaké, eh, co předpokládáte, že Brexit případný změní v té zemědělské politice a eh, zajímalo by mě, eh, jakým způsobem se potom chcete potýkat s těmi následky, protože přece jen jste tady za Británii. Děkuji. Pani posluchan, Miller, pan Miller. Herr Kommissar, Paní Miller? Vážený pane komisaři, vy jste řekl, že jste používal právního rámce, že jste používal všechny nástroje. Řekl jste, že z hlediska financování už tady eh, nejsou další prostředky, kromě těch 420 milionů, ale když se podívám na tyto vázané platby, eh, které se musí platit z hlediska těch mlékárenských členských států, tak není eh, s podívem, že Polsko nebo Finsko eh, nemohlo vyplatit těch 120 milionů, miliony jako premie. Pro mě je důležité, abychom nejenom jednali s Mercosurem a s TTIP, ale abychom uzavřeli dobrou dohodu s Ukrajinou a s Ruskem. Udělejme tuto dohodu s těmito dvěma zeměmi, tak se dostaneme dál. Máme mnoho zemědělců, kteří chtějí přestat se svojí činností. Eh, chceme Eh, vytvořit nějaké pobytky pro ně. A bylo by dobré se podívat také na návrh eh, německého ministra zemědělství ohledně eh, povinných dávek. To nám také tedy nepomůže nikdo samozřejmě si nemůže představit, že ta redukce, dočasná redukce mlékárenské produkce může být skutečným řešením. Dobrý den, pane komisaři. Ještě několik připomínek. Vy se divíte, že osm členských států nevydalo ty finanční prostředky, které měly k dispozici. Musíme najít odpověď na tuto otázku. Nemyslíte si, že kritéria hm, jaksi dostupnosti těchto prostředků nejsou dostatečně atraktivní nebo dokonce jsou odrazující pro těch osm členských států? Další připomínka, která se týká mlékarenského sektoru. Kladu si otázku ohledně nutnosti propojovat přístup k intervenci s povinností regulovat objemy mléka. A nakonec chci navázat na to, co řekl Michel Danton ohledně práva hospodářské soutěže, které se musí přizpůsobit zemědělství. A pak je tady otázka také volatility. Podle posledních informací, eh, řekla to naše kolegyně z Chorvatska, regiony Evropy, zvláště ten region, z kterého já pocházím, zaznamenali zmrazení eh, nebo lépe řečeno přírodní katastrofu v ovocnářství, takže to stěži, stížilo tuto situaci ještě více. Pan poslanec Kuzmiuk. Děkuji, pane komisaři. Vy jste svého času prohlásil, že komise se bude snažit o to, aby se americký trh otevřel pro evropské jablka a hrušky. Samozřejmě to musíme dávat do souvislosti také s ruským embargem, protože to má ničivý dopad na export. E, ptám se, e, budou pokračovat tato zemědělství nebo budou se spožďovat? snažíte se tyto návrhy nějakým způsobem uplatnit a v jaké míře? A pak mám jednu otázku ohledně rozpočtu na zemědělství a marže, to znamená e, toho, co není odčerpáno na konci roku. Máte tady už určité odhady? Jaké prostředky můžeme potom využít, abychom poskytli podporu zemědělcům, aniž bychom čerpali z té nouzové rezervy? Pan Torres Martínez. Ven esta viñeta. Es de un ilustrador gallego. Galicia es una de las principales. Tady mám plakát, který pochází z jednoho z největších eh, regionů, pokud jde o produkci mléka. A farmáři vlastně musí utrácet krávy proto, že Eh, nemají peníze, za které by je mohli živit. Eh, tím pádem dostávají eh, sankce za to, že porušují práva zvířat. Takže vidíte, že, takže na tom plakátku jste měli možnost vidět farmáře, kterého zatýkají, protože utrácí své krávy. V posledních letech výrobci byli opravdu eh, v agonii právě proto, že přišla tato krize. Z tohoto důvodu tady vládne velká nedůvěra a to také nedůvěra k těm distribučním kanálům. My liberalizujeme trh. Ale zároveň vlastně eh, máme tajné plány na eh, přístup kanadského a amerického trhu. Zatímco bychom měli spíše hájit naše farmáře, což je zároveň jediný způsob, jak hájit venkovské oblasti. Vy máte politickou zodpovědnost dokázat, že eh, naše zemědělce nenecháte padnout, a to eh, ne pouze politicky. Děkuji. Melo. Dobrá. Pan Melo. Leite suínos, embargo, distorção de regras do mercado, enfim, a vida do. Jako vepřové, embargo. E, tady život komisaře není jednoduchý, ale život zemědělců také ne a potřebují řešení. Chci připomenout, že v Portugalsku v mlékárenství máme regiony, které zaznamenávají obrovský pokles. Já nejsem na řadě, pane předsedo? Já jsem říkal, že některé regiony eh, závisí na produkci mléka. Promiňte, já jsem nevěděl, že jste vyvolal mě. Takže některé regiony výrazně závisí na mlékárenské produkci. A proto se vás chci zeptat na následující věci. Jste ochoten odlužit zemědělce, pokud sníží svoji produkci. Jste taky ochoten změnit pravidla de minimis? A pak jednu otázku k rozvoji venkova. To je důležitý nástroj. Víte, že naše nová vláda se velmi snažila a stoprocentně jsme využili komunitární prostředky. Není tomu tak u všech členských států. Takže moje, násled, eh, moje otázka je následující. Myslíte si, že byste mohl pomoci této nové vládě, která postupuje odlišným způsobem? Pan Kaputo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hogane. Za vaši ochotu setkat se s naším výborem. Já vystupuji na závěr této diskuse. Je jasné, že kolegové již zde uvedli celou řadu otázek, takže se k tomu nebudu vyjadřovat ale chtěl bych vyjádřit svoje znepokojení ohledně obchodních dohod, které se právě vyjednávají. Příliš mnoho se hovoří o TTIP. A zapomíná se na jiné dohody, například s Mercosurem. To je velmi důležitá dohoda pro zemědělskou politiku, protože výrazná část těch produktů Mercosuru jsou právě zemědělské eh, výrobky. Hovořilo se také o vyhodnocení dopadu. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat, jak se komise dívá na dopad eh, této dohody na komunitární zemědělskou politiku. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, teď úplně jiné téma. Lesnictví. Víte, že minulý rok jsme kladli velký důraz na lesnictví, přijali jsme k tomu stanovisko a také jsme hovořili o efektivitě jednotlivých zdrojů a zavázali jsme se, že budeme kaskádovitě tyto zákony uplatňovat. To se týká také trvale udržitelného využívání lesu. K tomu se jasně hlásíme, ale co se týče konkrétních opatření, tak bych se vás chtěla zeptat, jakým způsobem se díváte na toto stanovisko parlamentu, jak to vypadá s implementací této lesnické strategie, jakým způsobem zohledňuje ten stanovisko parlamentu, které bylo většinově odsouhlaseno. Říkám to hlavně z hlediska eh, efektivního využívání zdrojů a také v souvislosti z hlediska kritérií využívání eh, biomasy v budoucnosti. A ještě stručně bych chtěla upozornit na obrovské škody v lesnictví, které jsme zaznamenali v Rakousku, v Slovinsku a v Chorvatsku a částečně také v Maďarsku. Zaznamenali jsme opravdu velké přírodní katastrofy v tomto smyslu, takže bylo by dobré, kdybyste i eh, na to se podíval z hlediska tedy škod v těchto státech. Já Děkuji, doplním kolegy. Jednak tedy snižování byrokratické zátěže. Už jste to zmiňoval, pane komisaři. Zdá se mi, že ale k farmářům se to tak úplně nedostane. V Německu například e, teď e, vlastně jde třeba o e, plošné nějaké odstraňování, které se s, s, dostane na výši asi 3 centů. Já nevím, jestli třeba farmáři by se mohli obrátit přímo na vás, překročit takto celou tu administrativu. Druhá otázka. K tomu dobrovolnému snižování produkce mléka. Tady vlastně eh, je otázka, zda třeba i členské státy by mohly používat své vlastní dotační prostředky. Či No, okay. Přeje si eh, kolega ještě jedno slo, jednou slovo? Ne? Tím se dostáváme na konec um, řečnického seznamu. Eh, všechny otázky, tedy, které na vás byly nasměrovány, pane komisaři, už zazněly. Ještě za mě, hm, co řeknete ke klimatickým změnám a jaký dopad by to mohlo mít na zemědělce. Myslíte si, že to je zátěž pro zemědělce? Pane komisaři, mohl byste teď prosím odpovědět na všechny ty otázky, které zde zazněly? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, zaznělo opravdu hodně otázek. Řada z vás zmínila ta eh, geografická označení. To je eh, obrovsky důležité pro jakoukoliv dohodu o volném obchodě, kterou jsme uzavřeli. USA má jiný systém než Evropská unie ve vztahu k ochraně eh, zeměpisných produktů či zeměpisných oblastí až do nedávna se opravdu měli velké potíže s tím, aby to vůbec uznali. Ovšem, já jako vyjednavač jsem zcela jistě umožnil Američanům, aby eh, to pochopili, aby pochopili, že pokud tohle to neuznají, nemůžeme dosáhnout dohody. Takže vás ujišťuji a všechny ostatní členy, které zajímá Eh, tyto, eh, to, eh, tohleto GI, ať už je to Francie, Německo, Itálie či další, že si dobře uvědomujeme, jakou, jak důležitou roli tohleto hraje. A pokud američané nesplní naše požadavky v této oblasti, nedosáhneme dohody. Ve vztahu k zabírání pozemků komise samozřejmě si vypracovává strategie k ceně půdy, k ceně pozemků, ale my si samozřejmě neděláme eh, statistiky o jednotlivém, jednotlivých prodejích. Tohle to je prostě otázka, kterou si musí řešit členské státy. Hodně lidí zde pořád hovoří o subsidiaritě. Tohle to je přesně věc, které se, které, která spadá pod subsidiaritu. Eurostat eh, zveřejnil údaje o zemědělských, eh, tedy o cenách zemědělské půdy a ceně pronajímání této půdy. Pokud chceme otestovat nějakou společnou eh, metodologii pro sběr takovýchto údajů, tak v pořádku. Já myslím, že Eurostat zase plánuje znovu zveřejnit tyto údaje na konci tohoto roku. A to pokryje posledních pět let. Tam je hodně také všeobecných informací, eh, co se týče trendů k medu. A také k tomu, co říkal pan Dos Santos. To je všechno tedy eh, zapracováno do toho mandátu. Pokud producenti chtějí vyrábět více mléka za nižší cenu, tak eh, v legislativě není nic, co by jim eh, v tom zabránilo. Nemáme ani punitivní kvóty. To jsme měli v roce 2013-2014. Ale prostě globálně máme nadbytek produkce. V podstatě tedy jsme se, v době, kdy jsme se zbavovali kvót, jsme měli tedy nadprodukci jak v USA, tak v Austrálii, tak v Evropě. Prostě je potřeba tohle to nějak ukočírovat. Je možnost to řešit prostřednictvím článku 222. A také je možné zdvojnásobit státní pomoc, to jsem umožnil. Takže ty stropy byly prostě v posledních dvou letech zdvojnásobeny. Tam je prostě teďka možné něco udělat na úrovni členských států. Někdo si myslí, že bychom to měli dělat na úrovni eh, evropské, ale já prostě dávám lidem příležitost, aby to dělali na místní úrovni, ale musí to být nastartováno samotným zemědělcem. On k tomu musí dát poput, pokud si to přejí pokud chtějí tedy využít jakékoliv pomoci, kterou, na kterou mají nárok v takovém případě. A zase eh, GI, tedy GI, ty geografické indikátory. Mm, to tady zmínila eh, řada lidí. Já si myslím, že tady máme poměrně eh, dobrou dohodu. Paní Hazekam hovořila o biodiverzitě, klimatu a vodě. Já už se spolupracuji s panem Velem, který je komisařem pro životní prostředí. My tady vlastně hovoříme o řadě věcí, které se týkají vody, eh, udržitelné intenzifikaci zemědělství. A já věřím, že dosáhneme pozitivních eh, progresivních eh, výsledků v blízké budoucnosti. On tady předkládá návrhy v celé řadě oblastí, co se týče také na eh, stropů pro vnitrostátní množství emisí a tak dále. Určitě jsme na to pohlížíme tedy ze správného úhlu pohledu a Potom tady někdo eh, kladl otázky o hospodářské soutěži, to je vždycky velmi těžké vyřešit. My jsme to dali do těch směrnic, eh, které jsme předložili v této oblasti v prosinci. Snažíme se zajistit eh, konsistentnost při uplatňování těchto směrnic, vodítek a když komise získala v roce, obdržela v roce 2012 eh, zprávu z Evropského parlamentu, kde se upozorňovalo na velké rozdíly v jednotlivých zemích ohledně eh, přístupu k hospodářské soutěži tak samozřejmě jsme tomu věnovali pozornost. Jedna je otázka vlastně eh, hospodářské soutěže mezi samotnými produkty, ale také potom mezi, sam, mezi podniky. Ano, často tyhle ty rozdíly se dají vysvětlit prostě fakty, reálnou situací komise. Já tedy um, prostě jsem dosáhla skvělé spolupráce s, eh, od eh, komisaře za hospodářskou soutěž i nedávno vlastně, co se týče článku 222, to rozhodně nebylo jednoduché. Takže co se týče eh, výjimek z určitých pravidel, pan komisař opravdu byl velmi nápomocen pan Dekáto, Finsko. Jak je možné, nakolik je možné mít e, tedy ty předběžné platby, já si myslím, že závěr k tomuhle tomu budeme mít někdy v červnu. jsem prodloužil eh, dobu pro žádosti. Otázka je, zda tedy samozřejmě členské státy to eh, využijí či nikoli. A eh, každopádně tyhle, ty, tohle je v podstatě tedy hm, takové výjimečné opatření a teď ještě členské státy mají do poloviny června na to, aby to využili, tohleto zvláštní opatření ohledně záloh. Ještě je problém s tím, že někdy eh, eh, se stále musí vyplácet eh, ještě finance za rok 2015, protože jsme měli problémy s IT. To platí třeba i pro Rumunsko. Teď se vlastně snažíme o to, abychom pomohli Rumunsku vyplatit tyhle peníze, aniž by tedy vlastně museli platit nějaké sankce či penále. Samozřejmě rozhodně nechceme eh, eh, poškodit reputaci finančního řízení v Evropské unii. Na druhou stranu ale zase chceme členským zemím umožnit, aby ty peníze opravdu využili ve svých regionech. Takže Také jste se ptali ohledně všech těch, kteří eh, ty peníze nevynekládají. Máme prostě osm členských zemí, eh, lidé mají nárok na to vědět, kdo to je, mám tady seznam. Členské státy, které neutratili finanční prostředky, jsou Řecko, Francie, Kypr, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko a Finsko. Mají do konce června čas na to, aby ty peníze vynaložili tak vzhůru do práce. Mě prostě překvapuje v tuto fázi, že lidé tyhle ty peníze nevyužili. Co se týče poškození mrazem, ať už se to týká eh, hrozno, hroznů pro produkci vína či lesnictví a podobně. Já jsem právě obdržel dokumentaci minulý týden, která se tomu věnuje. Eh, Mí zaměstnanci se tomu teď věnují a eh, možná budeme mít větší flexibilitu i v rámci eh, programu rozvoje venkova. To, to se vztahuje na Slovensko, Slovensko, Jižní Francii, Chorvatsko. Já opravdu teď na tuhle tu otázku nemůžu odpovědět, protože tu dokumentaci jsem obdržel teprve před pár dny, ale jsem si tohoto problému vědom Pane Kužmiko, já vám gratuluji k jmenování eh, druhým místopředsedou. Jinak eh, jsme se dohodli také s USA, že odstraní eh, netarifní bariéry na naše produkty do USA, ale vzhledem k tomu, jaký oni tam mají konzultační postup, tak eh, je příliš pozdě na sklizin z roku 2016, ale stihne se to určitě pro sklizin z roku 2017. Potom také máme otevření trhu japonského pro jablka z Polska, takže to je určitě pozitivní. Eh, Polsko je prostě největším producentem jablek v celé Evropské unii. Někdo tady se ptal, zda využijeme tu krizovou rezervu v případě, kdy nemáme prostředky teď. Pokud chceme mít nějakou smysluplnou reakci finančně, tak prostě tohle je věc, které se musíme věnovat. Zazněl zde potravinový řetězec a pan Martinez to zmínil také v kontextu Španělska. Problémy máme v Galicii, Máme tedy eh, dobrovolnou podporu, která se vyplácí na eh, krávy. Je to asi 300 euro na krávu. Já si myslím, že každý členský stát by si přál mít reakce jako tahle. Jsme si eh, uvědomujeme si také problémy, které se pojí s pohodou zvířat, s otázkami pohody zvířat a vy máte povinnost jako legislátor také zodpovídáte za rozpočet, stejně jako já, a Tady jde vlastně o otázky také flexibility, kterou poskytujeme regionům, zemím, aby vlastně eh, reagovali v případě krizí. Ale samozřejmě je potřeba také eh, dobře pracovat v rámci programu na podporu rozvoje venkova, eh, že tam je potřeba také přesouvat prostředky z jednotlivého programu do jiného. Já jsem vlastně snížil eh, reakci na, na 8 týden, týdnů, takže pokud vy si přejete změnit svůj program eh, pro rozvoj venkova eh, v reakci na nějakou krizi, tak prostě to období je teď kratší. Některé české země si toho možná ještě nejsou vědomy. Co se týče Portugalska, Evropská unie samozřejmě umožňuje restrukturalizace. Můžeme používat cílené prostředky po poskytování pomoci, ale nemůžeme vám předpovědět, jak zareagují prostě finanční instituce na situaci individuálního zemědělce. Zemědělství a obchod je velmi důležité. Kumulativní dopad eh, FDA, to je něco, čemu se věnujeme. Zase předložíme zprávu na konci září, kde se podíváme na to, jaké máme možnosti v budoucnu, eh, pro budoucí vyjednávání. Vy tady se zmiňovali také třeba Mercosur, je potřeba pravidelně hovořit na úrovni ministrů eh, zemědělství. Jde tady také o otázky koordinace mezi ministry, ono někdy je to náročné logisticky, ale já věřím, že tedy zemědělství a obchod eh, určitě je příkladem eh, sektoru, které spolu musí eh, diskutovat často. My také podporujeme biomasu, bioekonomiku, bioenergii, implementujeme lesnickou strategii, Samozřejmě máme eh, eh, zemědělce, kteří produkují mléko a mají problémy v každé členské zemi. Takže musíme nalézt nějaký způsob, jak využít ty nástroje, které máme pro celoevropské, eh, celoevropskou reakci, ne pouze konkrétní cílenou reakci v daném konkrétním případě. Já jsem se třeba setkal s vaším ministrem a tam už jsme předložili 23 různých opatření. Mm, třeba jsme zmínili typ zvýšení cen, které, které bychom si přáli a podobně. Eh, pane Flanagane, já jsem uznal, že máme krizi, hned na začátku roku 2015 jste tady asi nebyl, protože já jsem přiznal, že tenhle ten problém máme. Pět milionů tun nadbytečné mléčné produkce. Já jsem vůbec neřekl nic k důvodům, proč jste zde byl nebo nebyl. Já jsem pouze řekl, že hned na začátku roku 2015 jsem uznal problém. Pět milionů tun mléka je produkováno nadbytečně. Také oproti eh, minulému roku, také máme vlastně celkovou globální nadprodukci mléka, takže to je problém, který, eh, kterého jsem si vědom. Zjednodušil jsem také program pro rozvoj venkova, aby členské státy mohly modifikovat tento program proto, aby mohly přesouvat prostředky, pokud to potřebují. Ale prostě pořád ta zodpovědnost za to první upozornění, za tu první popot eh, je na daném zemědělci. My jsme s kolegou z Walesu hodně hovořili taky o e, otázkách Brexitu ve Walesu. Možná bych, byste sehnali někde nahrávku z našich diskusí, protože to je velmi zajímavá. Eh, co se týče jakýchkoliv obchodních dohod, tak potřebujeme vždycky dva hráče eh, Farmáři teď vlastně trpí rozhodnutím, které padlo na úrovni celoevropské. Eh, bylo to vlastně bylo to rozhodnutí zahraničně politické. Potom jsme měli také solidaritu, ke které došlo eh, v návaznosti na eh, zabrání části i Ukrajiny. Pak vlastně samozřejmě otázka uvalit embargo na v této oblasti to eh, bylo zase jiné rozhodnutí. Vlastně, co se týče tedy ruského přístupu, tady opravdu potřebujeme vždycky dva hráče. Potřebujeme tedy samozřejmě, aby eh, i Rusko se zaangažovalo. Dnes německá vláda ehm, ohla, ohlásila, či německý ministr ohlásil desetiprocentní škrty v zemědělské oblasti, aby financovali uprchlickou krizi. Takhle prostě to je tlak, pod kterým jsou naše rozpočty. Potom samozřejmě také eh, generační obměna, to je něco, co je velmi důležité. Tady je potřeba samozřejmě podpořit mladé farmáře, ale nebude možné mobilizovat mladé lidi, aby se vrhli na zemědělství, dokud ta starší generace nebude nějak finančně zajištěná. Takže tady vlastně potřebujeme dva typy politik, abychom toho dosáhli. Co se týče klimatických změn, pane předsedo, ať už se to lidem líbí či nikoli, klimatické změny budou součástí jakýchkoliv politických iniciativ, které v budoucnosti předložíme. Musíme zareagovat na rozhodnutí z Paříže. A samozřejmě zemědělci se musí sehrát svou roli. Při naplňování této dohody, co se týče samozřejmě také politik předkládaných komisařem Kalněte, eh, minulý týden on například eh, jasně naznačil, že i zemědělství bude muset snížit své emise. Takže udržitelnost v zemědělství je něco, co nás bude doprovázet do budoucna. A prostě otázky týkající se klimatických změn také s námi zůstanou do budoucna. Tak. Pan Pírek se, se zmínil o otázce subsidiarity a to jsou věci, nad kterým se musíte zamyslet i vy sami a zvážit eh, svou podporu tomuto balíčku. Paní Garci, chci říci, že eh, ty zvěsti, které kolovaly už v minulosti, eh, neznamenají, že bychom eh, zastavovali tento program. Pan Flanagan a ostatní zmínili nutnost flexibility při vyvíjení programů a právě v této fázi se nacházíme zvažujeme flexibilitu, eh, zvýšili jsme eh, skupinu na nejvyšší úrovni a eh, tato skupina prodá zprávu na konci letošního roku. Rovněž budeme zřizovat MMO, tedy observatoř, pokud jde o výrobu hovězího. A nerad bych eh, dával jakoukoliv pozici, kdybych šel proti intervencím, pokud jde o ovoce a zeleninu, dokud nebudu mít souhlas eh, rozšířit eh, tuto podporu i přes ten ruský zákaz, tedy na ovoce a zeleninu. To znamená, nebudu takové rozhodnutí vydávat, dokud si nebudu jistý, že ovoce a zelenina budou mít i nové trhy, kam mohou expandovat. Eh, protože zelenina je, má specifický režim právě kvůli tomu ruskému zákazu. Dále, pokud jde o med. Eh, musím říct si, že nejsem úplně expert na včelařství a výrobu medu ale vy jste hovořil o tom, že eh, by se měly odebírat dodatečné vzorky při přechodu, no, při překročení hranic. Pokud máte nějaký konkrétní návrh nebo nějaké konkrétní obavy, tak je samozřejmě rád před, převezmu a předám je kolegům, kteří jsou za toto zodpovědní. Dále jste hovořili o tom, že jsem, nebyl, eh, že jsem, ne, že jsem se nezúčastnil té eh, výstavy v Alstru a že jsem přišel o rozhovory s farmáři. Bohužel mi to nevyšlo, takže musím eh, s politováním uznat, že jsem tam nebyl. Prý to byla eh, velice zajímavá událost. Každopádně ten dialog, který probíhá v Severním Irsku, je velice konstruktivní a těším se, až budeme znát té větší podrobnosti. Já jsem dnes vůbec nehovořil o tom, co se očekává v rámci toho střednědobého hodnocení zatím si nejsem jistý, jestli vůbec takové hodnocení budeme provádět a nevím, jaké věci do něho zahrneme. Eh, takže uvidíme, zda bude stačit pouze nějaké eh, mírné pozměnění naší stávající politiky, nebo jestli dojde k nějaké velké změně. Takže my během příštích několika týdnů toto budeme muset velice vážně zvážit a potom budeme mít k dispozici další informace. Myslím, pane předsedo, že eh, jsem odpověděl na všechno. Doufám, že jsem nikoho nevyko- nevynechal. Eh, snažil jsem se opravdu všechno si pečlivě poznamenat, omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl. Každopádně děkuji za vaše komentáře, které byly skutečně velice různorodé. Eh, doufám, že teď máte nějakou představu o našem programu pro rok 2017, ačkoliv jsem vás samozřejmě nemohl informovat úplně o všem. Děkuji. Pan Fanagen, ale krátce. The, commissioner... Eh, pan komisař se vyjádřil k tomu, jestli jsem tady byl nebo jestli jsem tady nebyl. Ale myslím, že nikdo, kdo eh, chodí na zasedání tohoto výboru, tak ví, že jsem prostě vždycky tady. E, to, že jsem tady nebyl, souviselo s obdobím, kdy moje žena byla velmi vážně nemocná, takže to samozřejmě uznávám. Nicméně vždycky jsem si četl záznamy a domnívám se, že je opravdu odsouzení hodné, že mi někdo vyčítá to, že jsem tady nebyl, takže já jsem tím opravdu znechucen a to je prostě všechno, co, co k tomu mohu říct, takže jsem opravdu znechucen. Pane předsedo, já bych na to chtěl ještě odpovědět. Pane Flanagene, já jsem nevěděl o nemoci vaší, vaší manželky. Takové věci prostě v novinách nejsou, i kdyby byly, tak já je prostě nečtu. E, Nijak jsem e, nechtěl zdůraznit to, že jste tady nebyl, nebo proč jste tady nebyl, pouze jsem, pouze jsem poukazoval na to, že jsem o té krizi mluvil již dříve a neměl jsem v úmyslu žádným způsobem poukazovat na vaše absence. Děkuji. děkuji, tak. Mnohokrát e, děkuji pane komisaři. A nebudeme řešit tady vnitřně politické problémy na evropské úrovni. Takže, pane komisaři, srdečné díky. Pane komisaři, eh, to byl opravdu partnerský dialog a děkujeme vám za něj. Byl to dobrý, strukturovaný přehled témat, tak jak jsme si to přáli. Samozřejmě, že bychom rádi slyšeli ještě více v rámci některých témat, ale eh, jsme rádi, že tato diskuze byla velmi kvalitní. Je dobré eh, si zmapovat eh, politické prostředí v té oblasti zemědělství. Hovořili jsme o jednotlivých dohodách, TTIP a tak dále. Jsou tady různá stanoviska jednotlivých členských zemí. A také mm, je tady ještě politika, která se realizuje i na té vyšší úrovni, která vás přesahuje. A jde o to, jakým způsobem se vyřeší všechny tyto problémy v rámci TTIP. Když dovolíte, pane komisaři, chtěl bych poznamenat ještě následující. Ať už to chceme nebo nikoliv, je jasné, že společná zemědělská politika musí být zjednodušována a pokud členské státy budou přispívat eh, k zemědělské politice, tak eh, komise to bude vždy analyzovat a bude zjišťovat, zda se dodržují pravidla hospodářské soutěže či nikoli. Takže nemusíme si dělat žádné starosti ohledně příspěvků z nitrostátních rozpočtů, protože komise bude dohlížet nad tím, zda nedochází k porušování práva. A co se týče vertikální integrace, to je věc, na kterou bych chtěl poukázat ta jednotlivá společenství, združení a jaká je jejich úloha. Pokud eh, jsou tyto skupiny dobře organizovány, tak mohou opravdu být přínosem pro zemědělce. Ale existují také eh, združení, která nepůsobí efektivně na situaci v zemědělství, takže musíme na to dávat pozor. A pak ještě velmi stručně k těm dobrovolným eh, rozhodnutím ohledně omezování produkce. To se bude velmi těžce prosazovat. Je velmi těžké toto prosadit, pokud nemáme pozitivní pobítky, Možná bychom měli počítat dokonce i s určitou kompenzací za snižování produkce. Zvláště v mlékárenství je to velmi obtížné, protože mnoho producentů se zadlužilo a oni v podstatě produkují stále více, aby dosáhli určité efektivity. Pak je tady stále ten problém s těmi velkými obchodními řetězci a e, jejich působením na malé podniky. Takže Máme za sebou dvě hodiny kvalitní rozpravy. Ještě jednou děkuji panu komisaři, děkuji členům našeho výboru za jejich účast. A nyní si uděláme jednominutovou přestávku, rozloučíme se s panem komisařem a pak budeme pokračovat.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 Proszę Państwa, bardzo proszę, przechodzimy do punktu szóstego. Dámy a pánové, můžeme tedy možná přejít už k bodu číslo 6, tedy investic do růstu. Investice do zaměstnanosti a růstu, maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů. Zodpovědným výborem je tady výbor REGI. A Naší zpravodajkou pro toto stanovisko je paní Dancila. Je to velice důležité téma. A měli bychom se s ním trošičku blíže seznámit. Takže teď se možná obrátím rovnou na zástupce komise, aby si nejprve vzal slovo a potom eh, předám slovo paní Dancila. Filip Magné z francouzského ministerstva pro zemědělství tady ještě není, ale zdá se, že už tady je, takže v tom případě bychom možná tedy požádali zástupce komise, aby promluvil jako první. Děkuji. Czekamy na przedstawiciela komisji, na zabranie głosu. Zdá se, že tady ještě není, ale ano, je tady, takže prosím. Ano, děkuji velice za pozvání, děkuji za možnost, že máme tedy možnost provést tuto prezentaci. Já jsem z Generálního ředitelství pro zemědělství a máme sebou prezentaci. Pokud se podíváme na další slide, tak uvidíte, že e, tato prezentace se týká přehledu ke zprávě podle článku 16, což je e, povinnost, která nám připadá podle e, nařízení o společných ustanoveních. Jedná se zejména o zprávu, která se týká očekávaných výsledků. a právě na to se zaměřím. Pokud se podíváme na další slide, tak eh, to bude možná dobré východisko. Máme tady období od roku 2014 do roku 2020. Máme tady eh, tu alokovanou částku. Spolu s polufinancemi je to přes 60 miliard eur. 99 miliard je z evropských fondů, 4 eh, miliardy jsou přesunuty z prvního milíře a pokud přidáte ještě národní eh, financování, tak je to celkem 161 miliard eur, což už je velice eh, významný rozpočet. Na dalším slajdu je potom ukázán, ukázáno to, jak tyto částky jsou rozděleny mezi jednotlivé fondy. Také vidíte celkový objem veřejných investic, tak jak je to v té zprávě podle článku 16. Eh, evropský průměr je přibližně 14 veřejných investic z ESIFu a země jako Portugalsko, Chorvatsko, eh, Maďarsko a Litva byly dokonce nad těmi 14 to souvisí s tím, že eh, jsme byli svědky od roku 2014 eh, sní, velkého, velkého snížení, celkem o 15 těch veřejných investic. Na dalším slajdu potom vidíte i to, že nové programovací období ESIFu eh, nespočívá pouze na financích, ale byly změněny také podmínky pro investice, Eh, což umožňuje efektivnější a účinnější programování. My jsme tady například eh, změnili tu kondicionalitu. A máme, eh, splnili jsme přibližně 75 Nicméně v zemědělství je to procento naplnění ještě trošičku vyšší. Snažili jsme se soustředit na výkonnost, na výsledky při vyvíjení těch jednotlivých programů a programových cílů, které souvisejí s rozpočtem. Zaměřili jsme se také na finanční nástroje, tak aby byly více využívány a zavedli jsme také určitá zjednodušení, která vyplývají z projektu e-governance. A zavedli jsme do těch programů další zjednodušení. K tomuto pak bude vypracována specifická zpráva, speciální zpráva, která bude vydána později během letošního roku. Na tomto slajdu vidíte takovou ochutnávku Eh, výsledků, které očekáváme, tak jak je to opět v tom sdělení. Eh, na levé straně vidíte takové obecnější témata a na pravé straně jsou potom konkrétnější eh, očekávané výsledky. To znamená informačně komunikační technologie, věda a výzkum, tak tady očekáváme že eh, ty fondy pomohou celkem 18,8 milionům osob eh, zlepšit jejich přístup eh, ke službám IKT. Pomohou také, pokud je o různé inovativní projekty v zemědělství. Domníváme se, že celkem 2,8 tisíce zemědělců dostane podporu v rámci tohoto programu. a e, vlastně tato podpora se dostane pouze k 7% e, komerčních farmářů. E, rovněž jsou tam různé kvalitativní programy pro mladé farmáře. Eh, ta částka 193 miliard euro je potom věnována změnám klimatu, což je eh, zdaleka nejvyšší částka, která kdy byla na toto téma alokována z evropského rozpočtu. V rámci EFRD očekáváme, že eh, do biodiverzity bude zaplněno 17,4 dalších 15 půdy bude zapojeno do zkvalitnění půdy proti následkům eroze a e, další e, projekty se potom budou týkat například kvality vody. 7,6 zemědělské půdy e, je potom, za, potom bude zapojeno do projektů, které se týkají uh, zásob uhlíku. Celková investice bude 2,7 miliardy a přes 600 tisíc zemědělců se eh, zapojí do různých programů analýzy eh, rizik a řízení rizik. Pokud jde o tu poslední část zprávy podle článku 16, tak ta se týká vzdělání, zaměstnanosti a sociálního začlenění. A tady se domníváme, že se nám v rámci projektu LEADER podaří podpořit 2,5 e, tisíce e, organizací, což vytvoří 44 tisíc nových pracovních míst v rámci tedy projektu LEADER, v rámci fondu LEADER. A 70 7 tisíc eh, nových míst potom bude vytvořeno v rámci malých a středních podniků v odlehlých regionech. V rámci EFRD očekáváme, že se nám rovněž podaří vytvořit eh, nová pracovní místa, pokud je obnovitelné energie, ale to do těchto čísel ještě není započítáno. A pokud se podíváme na poslední slide, tak Všechna tato data jsou k dispozici v rámci, toho, v rámci té zprávy podle článku 16, ale jsou k dispozici také na speciální online platformě, kterou jsme spustili, kde se můžete podívat také na to, jak se jednotlivé ty programy vyvíjejí, jak pokračují. Potom také budeme mít k dispozici eh, zprávy členských států, zprávy o pokroku a tyto zprávy potom začleníme do společné zprávy ESIF, kterou opět přijdeme představit. Pokud jde o kvalitativní údaje, tak ty budou rovněž k dispozici a budou k dispozici také v rámci té zprávě o výkonnosti, která bude publikována během roku 2019. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji. A možná eh, můžu teď předat slovo paní Dancile, aby, aby provedla svou prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat komisi za tuto prezentaci a zároveň chci poděkovat také kolegům eh, z výboru pro regionální rozvoj za ten původní návrh zprávy. Domnívám se, že je naší povinností, jakožto poslanců, Ještě jednou to zopakuji. Děkuji, pane předsedu, děkuji také komisi za tuto prezentaci. Děkuji také eh, kolegům z výboru pro regionální rozvoj, že se pustili do této zprávy. Domníváme se, že je naší povinností, jakožto poslanců, monitorovat eh, provádění Slyšíte správně tlumočení? Zdá se, že ano. Je naší povinností monitorovat eh, iniciativy komise a jejich naplňování. A já se domnívám, že tato iniciativa je skutečně v té zásadní fázi, protože je před námi střednědobý přeskum. Pokud je o MMF. Tato analýza měla proběhnout po třech letech Nicméně, protože MMF trvá pouze sedm let, tak jsme to museli udělat už dříve. Pokud je tedy o ta společná pravidla nebo společná ustanovení, konkrétně o článek 16, tak tento článek stanoví povinnost vydat zprávu, která se bude týkat také povinnosti členských států. Komise v loni tuto zprávu skutečně vypracovala, včetně informací o jednotlivých členských státech. Já se v tom svém stanovisku zaměřím na programy regionálního, na programy venkovského rozvoje a na zemědělský fond. V tomto ohledu je, je zde před námi několik zjednodušení oproti tomu předchozímu rámci. Rovněž je tady stanovena řada strategických cílů, například eh, to, aby byly regiony flexibilnější. A já se domnívám, že toto je skutečně zásadní a měli bychom se na to soustředit. Jde o to, zda tato metoda skutečně vytvoří synergii mezi různými finančními mechanismy. Zajímavé také bude to, do jaké míry členské státy dokáží využít možnost doplňovat ty národní programy financování a jakým způsobem se tedy odehraje ta flexibilita mezi jednotlivými pilíři. V této program, v tomto programovacím období jsou ty částky nižší než v tom předchozím. Nicméně díky eh, národnímu financování jsme dokázali dosáhnout zvýšení oproti tomu předchozímu období. Když se podíváme ovšem na ty příklady jednotlivých členských států, tak tady vidíme různé scénáře, pokud jde o možnosti financování a také o strategické volby mezi těmi dvěma pilíři tedy strukturálními fondy a konkrétně Zemědělským fondem pro venkovský rozvoj. Tyto fondy jsou podle mého názoru velice důležitým nástrojem, který může pomoci k dosažení cílů strategie Evropa 2020. Chci poděkovat komisi za úsilí, které tady odvedla, za podepsání všech dohod o partnerství, které byly podepsány. Teď je na nás, abychom se ujistili, že ty skutečné projekty v terénu budou financovány co nejrychleji. A z tohoto důvodu myslím, že by členské státy neměly stanovovat dodatečné požadavky, které by zvyšovaly tu složitost. Tyto doplňující nebo dodatečné požadavky by také narušily transparentnost tohoto procesu a mohly by vést k různým chybám. Těším se na veškeré vaše příspěvky k tomuto stanovisku a pokusím se je všechny včlenit do eh, toho omezeného rozsahu stanoviska, které bych chtěla poslat k překladu do konce června. Tak, abychom se o tom mohli pobavit tady na výboru hned po skončení letní přestávky. Děkuji. Srdečně děkuji. A zahajuji rozpravu. Pan Rob Peters má slovo. Děkuji. Toto je důležitá věc. Nejenom dnes, ale i do budoucna. Máme rozdíly mezi členskými státy. Přitom Evropa je, se stala relativně malou. Víme, že lidé běžně cestují za prací z chudých zemí do zemí bohatších. My tedy nechceme pouze investovat do mm, vytváření pracovní příležitostí, chceme také vytvářet pracovní příležitosti eh, s dobrými platy. Také je důležité zajistit, aby daňové systémy působily pozitivně na některé regiony. Je také potřeba zajistit, aby podnikatelé nebo eh, vůbec lidé měli pozitivní eh, pobídky k tomu, aby dělali potřebné investice. U nás ministerstvo hospodářství se věnuje těmto otázkám takže vlastně eh, nakládání s eh, fondy je centralizováno. Velká města dostávají více fondů a venkovské oblasti jsou často zanedbávány, což způsobuje vlastně vnitřní migraci v rámci země. My se tedy myslíme, že místní orgány a regionální orgány by měly být posíleny a měly by mít silnější mandát. Děkuji. Oui, merci, président. Alors, si l'objectif... Děkuji, pane předsedo. Pokud cílem strukturálních investičních fondů je podněcovat zaměstnanost a růst v těch nejméně rozvinutých regionech, tak musím říci, že ve Francii je to naprostý neúspěch. EFSI nic neřeší, hlavně nevytváří zaměstnanost, nedochází k růstu. Já jsem také členem regionální rady a konstatuji toto pravidelně. Peníze se sice vyhazují, ale vůbec to nic neřeší pro regiony. Nedošlo k vyřešení eh, rozdílů a nerovností, to znamená mezi venkovem a městy. Ten rozdíl se stále zvyšuje. Eh, jsou tady eh, problémy z hlediska dopravní obslužnosti a dochází také k dezertifikaci z hlediska lékařského ošetření. Takže jsme svědky dlouhé agonie zemědělství. Dříve to byl motor růstu a zdroj zaměstnanosti na venkově. Vy říkáte, že zvláště v těch zaostalých regionech je možné využívat eh, těchto prostředků. Já trošku mám podezření, že určitá část EFSI bude vyhrazena pro uh, uprchlíky. Proszę, pan prezydent Valkarsel. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente estamos hablando de una comunicación. Ano, děkuji, pane předsedo. Hovoříme o důležitém sdělení, protože v budoucnosti to bude stěžejní bod z hlediska využívání EFSI. Toto stanovisko by mělo ozřejmit význam synergie to znamená, kde je možné kombinovat evropské investice a strukturální fondy v zemědělství. Inovace je důležitou součástí. Inovace umožňuje zlepšit eh, zemědělsko-potravinářské produkty, také životní prostředí a přitažlivost venkova. A také to podporuje vytváření zaměstnanosti na venkově. Vytvořit jednotný trh, který by byl digitalizován, eh, bude něco, co umožní podpořit celkový ekonomický růst a zaměstnanost mladých eh, na venkově právě díky inovaci anebo díky podpoře při vytváření podniků. Je nutné zdůraznit, že podpůrná činnost a propagační činnost ze strany komise bude nezbytná. Je nutné ukázat, jaké jsou tady možnosti z hlediska EFSI, které by se měly kombinovat s novým fondem pro strategické investice. Veřejné orgány by měly vysvětlovat a propagovat využití těchto finančních prostředků na venkově. Děkuji, pane předsedo, to je všechno. Děkuji mnohokrát za prezentaci, děkuji zpravodajce i za její prezentaci. Musíme se opravdu snažit vytvořit více eh, pracovních příležitostí na venkově. Já způsobím i eh, eh, v regionálním výboru a my se tam právě snažíme nalézt možnosti, jak přivést pracovní příležitosti, jak rozvíjet eh, společenství, komunity v, eh, ve venkovských oblastech. Nezapomínáme také ale na zapojení eh, vnitrostátních orgánů. My na evropské úrovni v Evropském parlamentu máme celou řadu podmínek, které tedy eh, navrhneme a potom eh, v jednotlivých zemích se k tomu přidá celá řada dalších podmínek, aby se vůbec někdo dostal k evropským fondům. Například u opatření 7,2 k základní eh, legislativy, ačkoliv vlastně na evropské úrovni není žádné omezení pro toho, kdo může mít tyto dotace, Eh, v Rumunsku jsme si stanovili mezi, že vlastně eh, tohoto můžou využít pouze obce, které mají více než 2000 občanů. Eh, takováto opatření ze strany členských zemí nemůžeme akceptovat. Musíme omezit možnosti členských zemí, aby stanovovali dodatečné podmínky. V té chvíli zgłoszenia paní panów posłów, jeśli można prosić, aby paní poseł zamieściła v opinii problém. Vyslechli tady některé poslance Možná by bylo dobré, paní Dančila, eh, kdybyste také hovořila o rozsahu těchto investičních prostředků, ale také o eh, strukturálních fondech, které vlastně jsou investovány do rozvoje venkova, tak aby se mm, zohlednila územní konzistence při alokování těchto prostředků. Generální ředitelství se zabývá regionální politikou a také politikou měst. A tady je otázka, do jaké míry ten druhý pilíř slouží rozvoji, protože druhý pilíř není oblast, kde se to týká pouze rozvoje, týká se to také modernizace, inovace a životního prostředí to bychom neměli spouštět ze zřetele. Takže paní Nančela má nyní slovo. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru comentariile tuturor uh, colegilor. Děkuji. Děkuji všem kolegům za připomínky. Také děkuji komisi za prezentaci. Já si myslím, že všichni z nás přinášíme expertízu uh, do tohoto stanoviska. Filtrem uh, národních regionálních zkušeností, které jsme získali. Pokusím se zapracovat co nejvíce vašich návrhů do stanoviska, ale samozřejmě mám svá omezení, co se týče tedy zejména rozsahu toho stanoviska. Takže některé ty věci budete muset předložit jako pozměňovací návrhy. Kalendář, zase se k tomu vrátíme na výboru 30. Eh, srpna. Hlasovat budeme na konci listopadu a chci ještě upozornit na to, že budeme mít veřejné slyšení na výboru Regi 15. června. což eh, nám asi poskytne velmi eh, zajímavé informace, které potom ještě zapraceme do toho stanoviska. Projektu Děkuji mnohokrát. Takže 30. srpna se ověří toto stanovisko 2. září, potom pozměňovací návrhy, 12. a 13. října pak přijetí a vragy 9. Eh, a 10. listopadu 2016. Teď bych vás chtěl informovat o následující věci. Dnes je poslední den, kde, kdy zde máme Filipa Mani naposledy v našem výboru. On pracoval nebo byl v našem výboru od roku 98. Někteří zažili začátky jeho práce, on velmi dobře pracoval s mými předchůdci, já jsem celá léta s ním spolupracoval a nyní odchází do zaslouženého důchodu. Vždy je to smutné, když se musíme rozloučit s takovými kolegy. Děkuji vám srdečně za vaši spolupráci a přejeme vám samozřejmě vše dobré. A zároveň Nemyslíme si, že se úplně stáhnete ze zemědělského sektoru, protože osoby, které se zabývají zemědělstvím, nemohou nikdy opustit tento sektor úplně, takže vše dobré vám přejeme a díky za dobrou spolupráci. Prosím. Já jsem chtěl pouze poděkovat panu předsedovi Sikerskému Nebylo to od roku 98, bylo to od roku 91, kdy jsem měl poprvé možnost hovořit na výboru zemědělství v Evropském parlamentu. Mám vzpomínku na první zasedání, kterého jsem se účastnil. To byl úplně jiný svět z hlediska společné zemědělské politiky. Samozřejmě tehdy parlament neměl spolu rozhodování a my jsme měli půdu, která ležela ladem asi ve výši 5,5 procent. Nyní jsme v naprosto jiném světě, naprosto jinou politiku máme. Možná, že jsem měl to štěstí, že jsem byl ještě svědkem toho velkolepého hledání Evropy. Děkuji vám za vaši podporu a také za podporu Ministerstva zemědělství, které, jsme, které se mi dostávalo v rámci tohoto výboru. Ještě jednou děkujeme. A chtěli bychom vás povzbudit v tom, abyste všechny tyto zkušenosti, vzpomínky, anekdoty jste dal na papír. Tak, aby bylo možné se o tom důkladně informovat já myslím, že i ta budoucí doba pro vás bude velmi zajímavá a že vaše pozorování dostaneme. A teď se dostáváme k bodu 7, to je ekologická produkce a označování ekologických produktů. Jedná se o nařízení, kde je zpravodajem pan Heusling. Je to velmi těžké nařízení, ale nutné nařízení. Jednání probíhají, konají se trialogy, ale samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby nám zpravodaj osobně řekl, jak na tom jsme, jak to vypadá. Vidím, že už se lidé hlásí o slovo. Asi tady bude několik otázek, nemáme ale příliš mnoho času. Děkuji, že mi dáváte slovo. Já musím říci, že tady nemůžeme nyní mít principiální diskusi, protože my jsme přijeli mandát, který musíme já respektovat. A samozřejmě, že se snažím obhajovat nebo prosazovat zájmy parlamentu, tak jak jsme se na tom dohodli většinově. Pan komisař ve svém projevu hovořil o ekoprodukci a řekl, že to je taková šachová partie, která souvisí s tím, že je tady celá řada bodů, kde potřebujeme kompromisy. A ty kompromisní návrhy jsou samozřejmě těžko prosaditelné. Máme tady ty tři instituce, které se musí dohodnout. Máme tady také jasnou potřebu této dohody ze strany komise. Komisi byly tedy předloži- eh, kompromisy byly předloženy a máte problémy s překladem? Eh, tlumočení do kterého jazyka schází? Do angličtiny. Hmm, možná byste mohl znova zopakovat, co jste řekl, pane Heuslinger. Ano, teď už to funguje, takže od začátku mám začít. Ne, tak já se soustředím na ten stěžejní bod. To znamená, že ty tři instituce se musí dohodnout tak abychom měli obsáhlé a kvalitní kompromisy, jejichž návrh jsme dostali ze strany komise, takže tady ještě musíme zapracovat. Ale myslím si a doufám, že uděláme velký pokrok na těch budoucích třístranných jednáních. Problém je v tom, že Rada nemá změněný mandát pro vyjednávání takže to nám neusnadňuje práci z hlediska některých bodů, například u otázky, co bude eh, právním základem, dále je to otázka chovu zvířat, tam také jde o to základní nařízení. A pokud tedy ten, ta rada nemá mandát a prostě eh, nemůže tady jednat, je to obtížné. Takže potřebovali bychom flexibilitu ze strany rady. To by nám umožnilo pokročit. Čas tlačí v rámci stávajícího předsednictví. Nicméně jsme pokročili o velký kus práce. To znamená, ta kontrola parlamentu z hlediska ekoprodukce zůstává. My tady máme také negociační mandát z hlediska Envy a náš mandát. Dosáhli jsme toho, že budeme mít společný mandát z hlediska delegace Envy a delegace Agri. Můžeme tedy jednat společně, tak aby ta zásadní kontrola nám zůstala zachována. Zvláště se to týká článku 23, ale já jsem optimistický a myslím si, že se nám podaří dosáhnout schody. Pak je tady otázka delegovaných a implementovaných, tedy prováděcích aktů. Ještě bych chtěl detailně poukázat na to, že při tom jednání hovoříme o certifikaci a kontrole, to je ten blok 7, tam jsme pokročili. Certifikáty, to je takový spojovací článek, který je důležitý. Také to souvisí tady s importem. My potřebujeme precizní nařízení, a potřebujeme jasné podmínky pro producenty a to v dlouhodobém měřítku. Potřebujeme také jednoznačné certifikační podmínky a tady musíme dosáhnout určitého pokroku v porovnání s předchozím e, nařízením. To jsou velmi citlivá a složitá témata z hlediska realizace a rozdělení kompetencí mezi komisí, parlamentem a členskými státy. Na poslední diskusi jsme začali hovořit o článku 20. Tam se jedná o princip obezřetnosti, to znamená vyhnout se ekologickým zátěžím, zvláště pesticidům. Tady jsme se přiblížili z hlediska stanovisek komise rady a parlamentu. S radou jsme si celkem blízko. Je to ten bod, který spočívá v tom, že tady nechceme mít nové limity, ale musíme zabránit tomu, aby docházelo k znečišťování ekologické produkce, eh, tak aby bylo možné tomu zabránit, ale tady musíme postupovat velmi diferencovaně i z hlediska vyjednávání. Musíme stanovit, jaké jsou úkoly producentů, jaké jsou úkoly kontroly. Nevím, jak dosáhneme kompromisu, ale v každém případě tedy na tomto bodě pracujeme. Tento týden máme ještě ve čtvrtek třístranná jednání. Pak rychle budeme mít další trialogy v těch příštích týdnech a jsem optimista, že pokročíme. Pokud se to podaří, jestli se to podaří, to ukáže doba. Ale mm, nebylo by dobré, abychom tady vlastně nějakým způsobem ustoupili z našich stanovisek za tohoto předsednictví. Nesmíme se vzdát toho, co jsme společně rozhodli v tomto ohledu. Děkuji. Do vypovědi zgłosili se jako... Děkuji. Děkuji za komentáře. Pan Erans Garcia, prosím. Yo quería hablarles... Děkuji. Já bych chtěla znést jednu konkrétní připomínku, která se týká článku 28. A jedná se tedy o zámořské regiony, případě těch odlehlých regionů. A my nechceme žádným způsobem diskriminovat ty odlehlé regiony. To znamená, že po vás žádám, abyste obhajoval tu pozici, kterou tento výbor vždycky obhajoval. Jakmile toto nařízení stoupí v platnost, tak vlastně budou moci požívat všech výjimek, stejných, které mají vlastně třetí země, protože nechceme ty odlehlé regiony diskriminovat. Je tady to přechodné období pěti let, kdy i ty odlehlé regiony budou podléhat stejným, pravidlem, stejným pravidlům a stejným ustanovením jako regiony Evropské unie. Tak to alespoň vyplývá z toho současného znění textu. To znamená, že třetí země by tím pádem mohly využívat těchto výrobních zemí, které budou mít tu výjimku na pět let a to by mohlo vytvářet eh, velkou diskriminaci právě oproti těm odlehlým regionům. Zejména pokud je tedy o narušení hospodářské soutěže se třetími zeměmi. Evropská unie prostě musí obhajovat eh, to, co jí zaznělo na tomto výboru k článku 28. Děkuji. Pan poslanec Gering. Poslankyně. Bildo, já se omlouvám, já jsem tady nedala svůj štítek se jménem. Já tedy hovořím za eh, stínového zpravodaje za EKR. Já jsem velmi pesimistická a dokonce jsem taky úplně vyčerpaná, kolik vyjednávání už eh, proběhlo. Eh, ta vyjednávání probíhají už šest eh, měsíců, máme různé technická zasedání, zasedání stínových zpravodajů, kolikrát 15 hodin týdně. A tenhle ten, eh, tohleto obrovské úsilí a časová investice zatím eh, nepřinesla v podstatě žádné ovoce. Máme prostě pořád, eh, nemáme dohodu třeba k otázce pesticidů a jejich reziduí a dalších věcí. Ono samozřejmě, té téma je velmi komplikované. Je to vlastně nekoherentní. Připomínám, když jsme hlasovali, tak to byla a snad eh, nejchaotičtější a nejhůře organizované hlasování, eh, kterého jsem se zúčastnila v parlamentu. Ale musíme postupovat ku předu. Já bych teď chtěla kolegy upozornit na eh, otázku limitů pro pesticidy. Tyhle ty věci se často ignorují Vypadá to, že zpravodaj chce eh, ochraňovat eh, eh, zájmy organických farmářů na úkor spotřebitelů. A já si myslím, že o to tady ale nešlo, když jsme hlasovali. V podstatě podporuje pozici, kdy ti ekologičtí farmáři mohou stále říkat, že jsou organické, ačkoliv byly třeba kontaminovány pesticidy do stejné míry jako tradiční produkty. Tohle to je opravdu problém. Tady jako kdyby vůbec nešlo o spotřebitele, jako kdyby šlo pouze o e, ty farmáře. Já například ráda nakupuji e, ekologické potraviny a e, kupuji zejména proto, že očekávám, že nebyly kontaminovány pesticidy a tohle to je prostě něco, co tedy musíme řešit. Protože tady jde samozřejmě také o reputaci celého sektoru, o jeho pověst a určitě ji nechceme takto podkopávat. Já bych tedy ráda věděla, proč trvá tak strašně dlouho tohleto vyřešit. Já eh, jsem se věnovala eh, spoustě eh, návrhů legislativy, jak zpravodajka, tak stínová zpravodajka. Nikdy jsem nezažila nic tak zdlouhavého prosím vás, obracím se na zpravodaj, aby, abychom to opravdu urychlili. Ono je pravda, že rada třeba e, se moc nepoho, nepohybuje ku předu, ale vlastně ani zpravodaj. A my tady opravdu potřebujeme nějaký pokrok ku předu. Pokud chceme dosáhnout kompromisu, tak musíme navrhovat. nečekáme jenom na komisi. My jsme se to snažili tedy eh, co nejrychleji protlačit hlasováním, abychom to udělali ještě za lucemburského předsednictví a teď už máme eh, konec eh, nizozemského předsednictví a pořád ještě mm, jsme ničeho nedosáhli. Já opravdu nechci mm, tady působit nějak nesympaticky, ale prostě tohle je fakt opravdu těžký úkol a zatím nepostupujeme ku předu. mocne słowa. Pani poseł Kostinger, bardzo proszę. Poslanec, paní poslankyně Kostimberga, děkuji. Eh, pan Häusling, si teď eh, může zaškrtnout eh, něco ve svém kalendáři. Já ho musím trošku obhajovat ohledně používání produktů na ochranu rostlin. Tady je určité pozadí protože biofarmáři neprodukují v uzavřeném systému, v nějakém váku, ale samozřejmě jsou konfrontováni s vlivem zvenčí. Takže je tady otázka eh, těch jednotlivých limitů. Eh, samozřejmě proto se zatím nedaří dostat se k nějakému konečnému závěru. Eh, vždycky se tady objevuje argument, kde Eh, členské státy sází na tyto limity. Otázka je, jestli je možné je udržet či nikoliv. U mnoha členských států zase je domněnka, že to nemá v podstatě nějaký smysl. A samozřejmě toto všechno ovlivňuje naši pozici, kterou zastupujeme. Ta otázka, která s tím souvisí, je otázka ohledně ručení nebo odpovědnosti. To znamená, kdo bude odpovědný za kontaminaci a za případně vzniklé škody. Toto musí být regulováno zcela jasně. Co se týče ekoproducentů, neměli bychom je dát šanc eh, k jakési právní nejistotě. A druhá věc, já mám ještě jednu otázku k tématu OSIF. My jsme o tom velmi diskutovali a podle mého názoru eh, to nesouvisí s těmi velkými biokoncerny. Chtěla bych se zeptat, do jaké míry tady bylo dosaženo určitého eh, pokroku z hlediska vnitrostátních producentů osiv. I tady bychom měli zdoráznit význam těchto vnitrostátních producentů osiv. Ty totiž čekají na to, že se pozornost zaměří i na ně a ne pouze na nadnárodní koncerny. Takže tady by bylo dobré, kdyby zpravodaj dosáhl určitého výsledku i v této oblasti. Dvě minuty jenom, prosím. Äh, ganz, <clears throat> ganz kurz, weil ich... Ähm, Velmi stručně, protože já zareaguji na kolegyni Gerling já jsem také součástí trialogu a trošku to vnímám jinak. Jednak je správné, že to stuha jde dopředu, ale e, souhlasím s panem Heuslingem, když říká, že zatím Evropská komise jaksi nesprávně pochopila, jaká je její úloha u toho třístraného jednání. Pokud my jsme přijali určité rozhodnutí ohledně limitů, tak v takovém případě není úlohou komise, aby prostě zadními vrátky tam dostala například ten úplně původní článek, nebo aby tam protlačila nějaký článek, který by stanovil tyto limity, pokud my si je nepřejeme. Proto je to tak obtížné. Musíme od začátku o tom diskutovat, i když vlastně od listopadu minulého roku jak rada, tak parlament politicky tuto věc rozhodli. Chápu, že to ne každému vyhovuje, ovšem není v pořádku, pokud komise u této konkrétní otázky postupuje tak, jak postupuje. Pan poslanec Takula. Přijám puheenjohtaja. Minä haluaisin osaltani kiittää. Děkuji. Chci poděkovat eh, panu Hoislingovi. Vím, že eh, bráníte parlamentní polici, eh, pozici a také jste se obrátil na Skandinávii, ptal jste se i nás, Finů konkrétně, jaká přání máme abychom dosáhli co nejčistší ekologické produkce tam u nás na severu. Eh, vím, že tedy hledáte kompromisy. Bohužel komise a rada neprojevili dost dobré vůle. Doufáme, že takovou to dobrou vůli ještě naleznou ve svém srdci a tyhle ty věci vyřešíme. Já vám každopádně přeji všechno nejlepší v tomto boji, tak abychom i na severu měli čistou ekologickou produkci. Oui, merci, Děkuji, předsedo. Jistě víte, že Francie je třetí největší ekoproducent před Španělskem a Itálií a před Německem je to 5 miliard euro, to znamená 10 od roku 2014 je nárůst a e, velká zaměstnanost. Takže chceme chránit ekologickou produkci před obchodním biznesem, který toho zneužívá. Víte, že spotřebitelé jsou již unavení těmi opakovanými skandály a hledají kvalitu a blízkost produktů. Mnoho obchodních řetězců vytvořilo vlastní ekoznačky, ale cílem je prodávat laciněji, nabízet ovoce zeleninu celý rok, dovážet eh, tyto výrobky ze zemí, které mají mnohem laxnější normy než eh, v Evropě a dochází také k velké emisi CO2 v souvislosti s dopravou. Bioprodukt, který je dovážen letadlem eh, dvacetkrát krát více přináší eh, CO2 než eh, produkt, který je používán v rámci té příslušné sezóny. Takže je nutné samozřejmě podporovat lokální produkci, která by byla ovšem certifikována. To nemůže být moda, ale musí to být model, který se vzdaluje od industrializovaného zemědělství. Musíme být velmi nároční z hlediska dohledatelnosti a musíme zdorazňovat lokální produkty. Potravinářský patriotismus pomůže našim zemědělcům a umožní ponechat naši náročnost z hlediska kvality. Děkuji mnohokrát. A pan poslanec Agňů. Um, Děkuji. Já, mě by zajímalo, jestli by mi mohl pan Hoisling podat aktuální informace k výrobě eh, biologi- eh, biopotravin, kde jsem byl, kde se na mě dlouhodobě obracela lobby. Eh, Finsko, eh, finský kolega hovořil o tom, že Finsko je velkou baštou bio. Nicméně eh, tam se často nepěstuje v půdě, tam se nepěstuje biologická produkce v půdě, ale dává se bio, biopůda do barelů a tím pádem vlastně tolik eh, třeba nemrzne. A tak mě zajímaly aktuální informace tady k tomuhle. Dále, pokud eh, osivo, bioosivo nebylo, prodáv, eh, nebylo vlastně nevzniklo bio, tak eh, by mě zajímalo, zda ho jako bio, zda ho jako organické můžete prodávat. A po, pokud vlastně eh, potřebujete i organické osivo k tomu, abyste to pak mohli prodávat jako bio, tak eh, vlastně možná, možnou alternativou k tomu je neprodávat to nakonec vůbec. A mě by zajímalo, zda pravidla pro rezidua pesticidů se uplatňují také na to osivo. Děkuji. Pan posel Buda. Poslanec Buda. Eh, de la început, însă mă îngrijorează puțin Pane předsedo, já jsem původně nechtěl vůbec vystupovat, ale v současnosti mě trošičku znepokojuje, kam eh, ta rozprava o tomto tématu spěje. některé produkty jsou považovány za organické, i když byly vlastně nechtěně kontaminovány určitými prostředky. A my nechceme samozřejmě eh, zatěžovat eh, výrobce, protože je to něco, co nemohou ovlivnit, ale zároveň bychom ani neměli povolit, aby tato produkce byla uvedena na trh jako bio nebo jako organická, protože eh, to přece jenom trošičku eh, zavádí, je to trošičku zavádějící, zavádí to důvěru spotřebitelů. To znamená, že bychom bychom se tady měli trošičku proti tomuhle pojistit. Dále pokud jde o ty prahové hodnoty, tak jak jsou v tom, této zprávě, tak já tady nemohu souhlasit s tím, aby se na stejné produkty aplikovali v různých zemích různé prahové hodnoty, různé limity. A to je podle mě, eh, to je nemyslitelné. Je věci. Hanec Hausling ještě? Já bych jenom se zmínil o některých bodech, které tady zazněly. Nejdříve to sjednocení této otázky z hlediska severských zemí. Tady se říkalo, e, že e, tady je určitá výjimka pro severské země, pro severské země, takže, ale podle, v rámci našeho mandátu tato výjimka nebude platit. Já jsem nabídl kompromis a myslím si, že kolegové z Finska, Švédska by to mohli akceptovat, To znamená, že bychom přesně zadefinovali eh, některé výjimky a že by ty země mohly pokračovat v tomto způsobu pěstování. Ale já myslím, že bychom se neměli příliš vzdalovat od té mm, pozemní ekoprodukce protože pak by to neodpovídalo těm principům ekoprodukce. Ale já myslím, že tady z hlediska severských zemí najdeme kompromis, stanovíme si tedy ty možnosti nahoru a dolů. Co se týče osiv, to je bod, kde máme jednoznačný mandát. Ekoprodukce potřebuje ekologický, ekologické osivo. Komise Eh, říká, že to musí všichni tito farmáři do, 20, do 2020, eh, 2021 aplikovat. Ale já jsem řekl, že je to obtížné eh, u toho osiva. Musíme totiž rozvinout tento trh a musíme nejdříve najít definici ekologických osiv. A David, to souvisí s jednotlivými ročními obdobími. Eh, jde tady o definici osiva. Máme eh, v našem návrhu nařízení návrh této definice podle stanoviska mm, parlamentu. K tomu se musí tedy vyjádřit také rada v rámci svého mandátu a komise. Není to jednoduché, protože my bychom mohli říci, že do deseti let musí všichni biofarmáři mít bioosiva, ale víte, že Eh, ty situace jsou velmi různorodé a musíme tedy sledovat ten vývoj. Teď bych se ještě vrátil k tomu spornému bodu eh, jednotlivých limit. Pan Buda řekl, že mm, nechceme, aby biofarmáři eh, byli hodnoceni různým způsobem. Ale je tady určitá zátěž. My nežijeme všichni v prostoru, který by byl bez nějakého vlivu chemie. Ne, není možné žít v nějakém paralelním světě, kde by nebyly žádné škodlivé vlivy. To není možné. Takže to je ten rozhodující bod, kde potřebujeme právě jasnou regulaci. Musíme si říci, je to podvod nebo je to prostě um, zátěž, které se nemůžeme vyhnout. Proto v tom článku 20a e, eh, jsme předložili určitý návrh radě a komisi a posílili jsme princip obezřetnosti. To znamená, nechceme přesunout tu odpovědnost jenom na toho pro, producenta, Eh, který žije v sousedství konvenčního producenta, který používá pesticidy. Paní Gerling, já myslím, že není úplně fér teď říci, že prostě to jednání nepokračuje dopředu. Vy víte dobře, jako všichni ostatní, stínoví zpravodaji a tak dále, že jsme eh, předpřipravili a dohodli eh, veškeré postupy Eh, byla technická zasedání a další zasedání nikdo nemůže říci, že byl nějakým způsobem vynechán. Pokud bych postupoval jinak, pokud bych eh, prostě připravil kompromis a pak vám je jenom představil, tak nevím, jak pak byste reagovala. Eh, samozřejmě, že je to spousta práce, pokud si to musím nechat takto vždycky nechat odsouhlasit. Ale my si nemůžeme dovolit nějaké rychlé výstřely bez eh, přípravy, paní Gerling. To by potom nebylo proveditelné. Já se držím toho, co jsme tady dohodli v parlamentu. Já vím, že vaše politická skupina jaksi nechce přijmout spoustu věcí, které my jsme dohodli. Ale následně říkat, že ten negociační mandát je špatně prováděn, to není demokratické, protože to byla eh, rozhodnutí, která byla většinově udělána. Takže to musíte akceptovat. A mm, prostě pak musíte říct, to je můj soukromý názor, ale není to chyba parlamentu, pokud vy máte jiný názor. Děkuji. A tím se dostáváme na závěr našeho pořadu jednání. Chtěl bych připomenout, že zítra bude slyšení eh, k mléku v takovém speciálním formátu od 19 hodin do 22 hodin, takže o půl hodiny jsme to prodloužili. Slyšení o mléku, je to velmi důležité slyšení a spolehám se na vás, že se ho budete účastnit. Další zasedání se bude konat 6. června, ale my se uvidíme zítra při příležitosti z tohoto slyšení. Srdečné díky a e, končím naše jednání.